Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Grüße Sie alle ganz herzlich. Dobré ráno, dámy a pánové, všechny vás srdečně zdravím. Zdravím především paní komisařku, eh, paní Quinn, eh, která dnes dopoledne bude mít eh, příspěvek a potom samozřejmě bude také odpovídat na naše otázky. Máme čas do 10 hodin, takže začínem, začneme bez dlouhých prodlení. Doufám, že dnešní den bude dobrý, máme hodně práce, takže máte slovo.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 Mnohokrát děkuji, pane předsedu, jak jsem vám řekla na začátku svého mandátu a na dalších schůzí, které jsme od té doby měli, jsem odhodlána spolupracovat se s parlamentem, především s tímto výborem ve všech oblastech výzkumu a inovace. Takže jsem velice ráda, že mám příležitost s vámi dnes hovořit o a, průběžném přeskumu a, sedmého rámcového programu a také o dokumentu o financování evropského výzkumu a inovací. A také bych si s vámi chtěla vyměnit informace, pokud je o nedávně publikovanou zelenou knihu o strategickém rámci. A plně podporuji průběžné hodnocení sedmého rámcového programu. To je zcela zásadní. Je třeba, aby existoval nezávislý přeskum tohoto programu, aby byly identifikovány problémy a nalezena řešení. A hodnocení bylo provedeno deseti nezávislými expert, experty, které vedl Rolf Enerberg, generální ředitel švédského výzkumné, švédské výzkumné rady. Všichni ho dobře znáte, pokud vím, po včerejší jak jsem slyšela, zajímavé diskusy. Hodnotící zpráva dosáhla e, jasných výsledků. Hodnotitelé e, navrhli deset doporučení a přišli s novými myšlenky pro budoucí, budoucí problém, e, programy financování. Zdá se, že reakce byla velice pozitivní. Hodnotící zpráva byla pozitivně přijata jako konstatování toho, jaká je situace a kudy se budeme ubírat dále. Reakce komise um, um, navazuje na všech deset doporučení. Zároveň bere v potaz uh, budoucí implementaci programů i cíle souhlasí s tím, že je třeba prostřednictvím tohoto programu podporovat cíle EU 2020 a um, iniciativy v rámci vlajkových lodí. A my žádáme další instituce a členské státy, abychom měli společné přístupy. Jeden příklad společného přístupu, který si vyžaduje všech um, všechny instituce je podpora pro budoucí financování. Je nutné posílit zapojení žen do evropského výzkumného systému a to také v rámci rámcového programu. Reakce komise zároveň zahrnuje opatření pro zjednodušení z 24. ledna. Já chci reagovat na eh, jednu věc eh, v hodnotící zprávě a to je nízká účast některých členských států. Rámcový program se soustředí na vědeckou špicko, špičkovost. Vždy budou země, které budou nadprůměrné a podprůměrné, pokud jde o zapojení. Samozřejmě ale komise je znepokojená ve chvíli, kdy se zdá, že existuje systematické eh, nezapojení a kdy neexistuje vůle dohnat ostatní pokud je o nízké zastoupení ostatních členských států, komise chce především naslouchat prostřednictvím konzultací v rámci zelené knihy. My se podíváme na to, jak je možné nalézt synergie se strukturálními fondy. To bude zcela zásadní aspekt pro financování výzkumu pro rozhodování o financování výzkumu na konci roku. E, zároveň chceme lépe chápat problémy a překážky. A to může zahrnovat řízení rámcového programu, ale také strukturální problémy v některých členských státech. Je třeba uznat e, a využívat a chytrou realizaci těchto fondů. Ve chvíli, kdy budou odhaleny specifické překážky, je třeba je překonávat. Hmm. Je zcela zásadní, abychom se snažili dosáhnout cílu EU 2020, ale zároveň nesmíme se vzdávat špičkovosti. Chceme být nejlepší. A minulý týden Rada ministrů vyzvala komisi, aby zanalizovala zapojení jednotlivých členských států a do konce tohoto roku, pokud to bude třeba, aby komise předložila opatření. A já vás budu informovat o našich krocích v tomto ohledu. Zelenou knihu je třeba vnímat na pozadí inovační unie a e, na pozadí závazku v rámci této inovační unie. A snažíme se o to, aby programy e, byly pokud možno jednoduché, ale zároveň, abychom zajistili, že zde bude evropský přístup k řešení eh, společenských výzvev. Já se domnívám, že tento strategický přístup je jediným způsobem, jak dosáhnout cílu strategie EU 2020. A tento přístup odpovídá návrhům eh, zprávy paní Merkis o které budou eh, poslanci hlasovat na příští plenárce parlamentu. Myslím, že všichni uznávají, že Evropa musí investovat do budoucnosti, pokud se chceme dostat silnější z ekonomické krize. Pouze na evropské úrovni jsme schopni mobilizovat odpovídající zdroje, abychom řešili výzvy. Jenom prostřednictvím evropského financování budeme schopni eh, podněcovat inovátory eh, k tomu, aby přicházeli s inovacemi. A jenom tak můžeme organizovat nebo podporovat eh, hospodářskou soutěž v rámci rámci celého kontinentu. A výzkum musí být eh, důležitou součástí eh, budoucího rozpočtu EU. To je zásadní, pokud chceme dosáhnout cílu strategie EU 2020 a inovační unie. Eh, společný strategický rámec nám umožní, abychom na evropské úrovni přicházeli se strategickými cíly budeme eh, mít možnost tak mít nové inovativní produkty na našem trhu. Je nutné, aby financování pomáhalo řešit hlavní výzvy, jako jsou klimatické změny, eh, zabezpečení eh, potravin, zdraví stárnoucí populace a tak dále. Financování umožní Evropě to, aby z těchto výzev se staly příležitosti a aby došlo k vytvoření nových pracovních míst. A toto je pravda pro veškerý výzkum financování z rámcového programu. A zároveň e, je to ale také e, pravda pro kroky, které v současné době e, podporuje Evropský institut technologií, Evropský technologický institut se společným strategickým rámcem chceme poskytnout nový, nové, financová, nové nástroje financování, které umožní efektivnější financování než v minulosti. Například finanční nástroje pro výzkum a inovace. V současné době spadají pod sedmý rámcový program a program pro eh, konkurenceschopnost a inovace. Sedmý rámcový program poskytuje eh, půjčky, eh, které má na starosti EIB. Program pro konkurenceschopnost a inovaci poskytuje financování základního kapitálu a pro malé a střední podniky. Eh, dále strukturální fondy podporují celou řadu eh, finančních eh, aktivit pro to, aby byly posilovány kapacity v jednotlivých regionech. Když zjednodušíme všechny tyto nástroje, celá situace se zlepší, budeme mít jednotné nástroje v rámci celého rozpočtu. Pokud chceme být úspěšní, v našem výzkumném rozpočtu. Budeme muset eh, jasně ukázat, jak je možné věci zjednodušovat, jak je možné eh, postupovat efektivně. To se bude vyžadovat některé radikální změny toho, jak financujeme výzkum a inovace. Prostřednictvím této zelené knihy komise zahájila proces konzultací. Podívali jsme se na názory jednotlivých zainteresovaných stran. Já doufám, že diskuse o zelené knize bude aktivní a živá. Konzultace skončí 20. května a výsledek bude představen na konferenci v Bruselu 10. června. Komise chce předložit své návrhy na budoucí výzkumné a inovační programy do konce tohoto roku. Výsledky této zelené knihy eh, se budou odrážet eh, v našich formálních návrzích. Já jsem velice ráda, že zpravodajkou pro zelenou knihu bude paní Marisa Matias a doufám, že eh, budeme pracovat ve stejném duchu. Na závěr bych chtěla říci něco o facilitě sdíleného rizika financování její hodnocení provedla skupina odborníků, které předsedala bývalá poslankyně. Já vítám pozitivní hodnocení této facility RSFF. V letech 2011 až 2013 komise požaduje okamžité uvolnění Eh, druhé tranče, která eh, má výši 500 milionů eur. A to podle podmínek rozhodnutí o sedmém rámcovém programu. To je velice důležité pro pokračování RSFF eh, e a zároveň to umožní uspokojit velkou poptávku po půjčkách z RSFF. Po odhlasování rozpočtu na rok 2011 rada a e, parlament e, už v podstatě souhlasili s uvolněním e, druhé, s uvolněním části této druhé tranše a to 250 milionů do roku, během roku 2011. A nicméně je třeba, aby eh, bylo uvolněno celých 500 milionů eur eh, na období 2011 a 2013. To by vyslalo dobrý signál. Pan Ody je zodpovědný, je zpravodajem pro eh, průběžný přeskum sedmého rámcového programu. Vím, že se snaží o co nejlepší hodnocení tohoto přeskumu a váš názor je pro nás nesmírně důležitý. Děkuji. Ähm, äh, Děkuji. Tímto otevírám diskuzi a prostor pro vaše otázky a nejprve má slovo paní Grostet. Děkuji. I když možná byste všichni měli mít na paměti to, že v 10 hodin budeme hlasovat a Včera jsme zažili to, že na počátku někteří dohovořili dlouho a ty ke konci už potom neměli čas, takže prosím, všichni se uskromněte a slovo má paní Grostet. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za vysvětlení k zelené knize a ke konzultacím, které probíhají tomuto výzkumnému programu je samozřejmě mnoho věcí, které by mohly být řečeny a já bych chtěla zahájit diskuzi o transferu technologií, protože dnes dochází stále více k transferu technologií do rozvíjejících se zemí, které bychom vlastně už neměli považovat za země, které se pouze rozvíjejí. A mě by zajímalo, jestli je tady reciprocita, protože není možné do nekonečna si představovat, že budou tyto technologie jedním směrem transferovány a my zároveň nebudeme mít žádný prospěch z výzkumu, který probíhá v těchto zemích. Eh, Nemělo by to být vždy jedním směrem. Měli bychom eh, vlastně eh, ukončit tento přístup naší průmyslové politiky a také v naší eh, politice výzkumu a inovací. Rozvíjející se země samozřejmě mají také další podpory, velké financování získávají právě na to, aby mohli nakupovat naše technologie a potom také mají různé nabídky, ze, vlastně, vlastně jsou takto financovány ze strukturálních fondů fondů a to už není dobré. Například tady máme eh, nizozemskou společnost Traka z kabely a francouzská skupina Exans eh, odmítla ji koupit a v tuto chvíli vlastně čínská skupina eh, nebo společnost chce toto nakoupit, tuto společnost a tím vlastně my opět přijdeme o technologii optických kabelů. Mě by zajímalo, Eh, jak eh, chce postupovat pan Tajani, který chce vytvořit nějaký orgán, který by financoval eh, nákupy cizích společností. Tady se hodně hovořilo o financování a samozřejmě je to velice důležité. Rizikový kapitál, Evropský fond pro financování inovací. Máte pravdu, ano, my vás tady opravdu můžeme podpořit, paní komisařko. Ale mě by zajímalo, jaké jsou konkrétní návrhy pro malé a střední podniky v rámci Small Business Actu. Děkuji. Euh, Děkuji a slovo má pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já budu později hovořit jako zpravodaj k hodnocení sedmého rámcového programu. Tento program byl politicky vyjednán v roce 2006 a byl součástí toho, čemu se tehdy říkalo revize Lisabonské strategie. Jsou tady tři nové věci k tomuto rámcovému programu. Za prvé, strategie byla selháním a druhá věc, která je nová, je, že máme novou Lisabonskou smlouvu, nové instituce, novou komisi v podstatě a další třetí nový prvek je ekonomická krize. Tento program byl vyjednán vlastně, když se krize rozbíhala a teď tady nám zbývá rok 2011, 2012, 2013 krize pokročila a mě by zajímalo, jestli ty věci nemáme změnit. Já bych vám chtěl poděkovat, paní komisařko, za to, že jste uvedla, že budete pozorně vnímat postoj Evropského parlamentu. To je pro nás důležité, ehm, protože je potřeba diskutovat se zpravodají a je tady politický konsenzus v tom, že rok 2011 až 2013 by měl být prospěšný eh, pro inovace, výzkum, je to prvek konkurenceschopnosti, jde o to, že to přináší blahodárný vliv pro nás, pro všechny v Evropě. A e, je mi líto, že členské státy tady nebyly dostatečně zapojeny a že tady nebylo globální hodnocení mezi členskými státy a Evropskou unii v oblasti výzkumu. Takže otázka, která tady vyvstává, je, jestli máme dát větší evropskou dimenzi do výzkumu protože nám tady chybí jaksi takové eh, globální hodnocení. Mě by zajímalo, jestli nenastal čas, aby některá důležitá témata, která byla identifikována, neměla být eh, eh, ovlivněna tím, že bychom tady měli nějaká evropská centra na témata, která jsou velice důležitá i do budoucnosti. Je to, jsou to klimatické změny, zdraví, stárnutí populace, energie, jaderné elektrárny, průmysl. A poslední otázka se týká zjednodušování. Eh, eh, vy jste byla v Evropském účetním dvoře kdysi a my bychom to chtěli využít. Vaše návrhy jsou dosud nedostatečné, ale Vytvoříme pracovní skupiny v parlamentu a já tady děkuji eh, naší kolegyně, která odvedla vynikající práci. A my vám tady předložíme pozměňovací návrhy k finančnímu nařízení, tak abychom vyřešili problém té administrativní složitosti. Pokusíme se to vše zjednodušit. To si přejeme všichni. Pan kolega Lambert. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkujeme, že jste se mezi nás dostavila. Víme, že jste nadšená um, v tom, jak podporovat inovace. Mám dvě otázky. Jednu, kterou asi budete čekat. Ta očekávána se týká ITERu eh, Bojíme se, že do ITRu se eh, pumpují peníze, příliš mnoho peněz, z toho, co vím, 700 až 750 milionů dodatečných eur, které budou nality do projektu ITER na, v období 2012-2013. A to už nehovořím o potenciálním dopadu na to, jak bude přidáno ještě do rámcového plánu. Čili to už je veliká suma navíc k něčemu, co už bylo eh, tam vyhrazeno a to ani nevíme, zda se dostaví nějaké výsledky, takže nám to dělá starost a ani ne kvůli tomu, co se stalo v Japonsku, ale vůbec hlediska řízení. Nevím, zda je to opravdu moudré takto utrácet. A pak ta nečekaná otázka podívejme se do budoucna. Jedním z, jednou z klíčových výzev je na jedné straně být špičkový, ale na druhé straně zvýšit kohezi, soudržnost z hlediska právě účasti všech a toho, aby celá Evropa měla znalostní ekonomiku, nikoli pouze pár šťastlivců. Tedy musíme opravdu naslouchat těm členským státům, které se cítí trochu pozapomenuty. A já se chci zeptat na následovnou věc. Regionální fondy a tam 50 miliard, tedy eh, téměř stejně jako v rámcovém programu na výzkum, by se mohly utrácet na záležitosti, které jsou spojené s výzkumem a vývojem. A podle mě by to mělo těm zemím umožnit, aby dohnali ty um, které jsou v tom nejlepší. A já jsem se chtěla zeptat, jak účinným způsobem podle vašeho názoru se ty peníze tedy investují. A za druhé, přidá, bude se nám ta informace hodit do FP8, Zda víme, kolik peněz jde na výzkum a vývoj v rámci regionálních fondů ve srovnání s těmi z těch rámcových programů. Děkuji. Ještě tady máme jedenáct řečníků na seznamu, tedy navrhuji, abychom už uzavřeli seznam řečníků. A druhý návrh. Zkuste se vždy na do dvou minut, pak máme šanci. Děkuji. A další pan von Nistelrooy. Děkuji, pane předsedo. Velice rád se zde dotknu několika témat. Paní komisařka už hovořila o tom, jak jsou důležité ty prvky, jež se pojí s eh, globální postavením Evropy a spolupráce, tak abychom opravdu byli eh, špičkoví i v tom mezinárodním měřítku. Ale pak, pokud vidíme, že je to v praxi tak, že podniky se v praxi pak už stěhují a celé naše odvětví se stěhují tím, že je Číňané koupí, tak si je pak ne, aby sem investovali, aby si je k sobě přestěhovali. Co vy na to? A pak další věc. Ty regionální fondy a východní Evropa. Tady by se podle mě dalo spolupracovat mnohem lépe. Já už vidím určité pozitivní trendy z hlediska infrastruktury, výzkumu, vývoj. Vidíme Polsko, Česká republika. Tam máme obraz situace. Na jedné straně musíme se snažit dosahovat té špičkové úrovně a prohlubovat výzkum a vývoj, ale tam se to dá pojít i s investicemi do infrastruktury a zlepšit stav. A další věc, mechanismus financování v oblasti sdíleného rizika. My jsme se o tom zmínili na samém začátku a tehdy nám šlo o to, abychom i zde lépe investovali do právě výzkumné a vývojové infrastruktury. A zdá se, že tam přece jenom ještě něco chybí. Podívejme se například na program S-Free. Ehm, tam je zřejmé, že by se dalo dosáhnout lepších výsledků když už tedy máme ten program RSFF, sdíleného e rizika, a e, těší se podpoře parlamentu a všech, tak možná bychom si mohli upravit ta kritéria protože jinak si to vyhodnotíme a z toho už pak nic neplyne. Pak ještě ten dokument, když se týká inovací. Tady se hovořilo o tom, že by se jednou e, ročně konalo taková, takové veřejné zhromáždění a hovořilo se i už letos, že by se to spolu s Evropským parlamentem zorganizovalo. Mohla byste nás informovat, jak se to připravuje už právě na letošní rok? Uh, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve přivítat paní komisařku McQueenovou a popřát ji eh, vše nejlepší k eh, Irskému národnímu svátku 17. březnu. Tedy já jsem silným zastáncem eh, investic do výzkumu a vývoje a nezbytná infrastruktura pro výzkum zajistí, že nové výrobky se dostanou na trh rychleji Čím více budeme investovat do inovací, tím více vytvoříme pracovních míst, což přesně se pojí s tím, co, eh, čeho se chceme dosáhnout v rámci průmyslového vývoje. A nyní eh, koheze v rámci Evropské unie. Já už jsem často potrhoval v minulosti, že některé z nových členských států mají prostě takovou chudou, ještě nerozvinutou výzkumnou infrastrukturu. A vy jste naznačila, že by se tam mohli tomu věnovat eh, speciální eh, fondy. Včera v našem výboru se konala právě diskuse o eh, hodnocení v tom jakoby poločase právě s panem Annenbergem toho sedmého rámcového plánu. A já, když jsem se jeho na to zeptal, tak nám řekl, že máme sáhnout ke strukturálním fondům. Domníváte se, že je to dobrý způsob, jak si eh, vyžádat dodatečné fondy z hlediska členských států, protože já vím, že zde existuje konkurence mezi Evropskou unii jako celkem a jinými velkými státy, jako třeba USA a ne mezi členskými státy navzájem. Pan kolega Cukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για τη σημερινή της παρουσία. Děkuji, paní komisařko. Chci vám srdečně poděkovat, že jste k nám přišla. Sleduji eh, vaše, vyslechl jsem si tedy velice pozorně i otázky kolegu, i to, co jste, jste přednesla vy. A chtěl bych ještě navázat na to, co zde řekl pan kolega Ody. Totiž já se domnívám, že diskuse o tom, kudy kráčí Evropa v oblasti výzkumu a vývoje, tady, že jde rovněž o, vycházíme z hypotézy, že výzkum a vývoj znamená hospodářský růst, ale zároveň je to tak, že Evropa jsou v časné době trpí tou hospodářskou krizi a v mezinárodním měřítku se odehrává přesun e, směrem na, do Ázie ze západní Evropy právě těch průmyslových struktur. A tedy moje otázka naváže na otázku pana Ody. Ale ještě předtím bych si dovolil poznámku, že trochu přece jen se cítím nesvůj z toho, jak se Evropa dívá na svou budoucnost. Já bych rád viděl konkrétní čísla, z nichž by plynulo, jak si Evropa stojí ve srovnání s mezinárodními hráči. A za druhé, tady je třeba konstatovat, že Lisabonská strategie nás zklamala. Máme už přece teď ten program Evropa 2020, ale zkusme si nejdříve zamyslet nad tím, proč selhala Lisabonská strategie. Máme mnoho závazných předsevzetí, závazků, eh, rovněž v oblasti energetiky, ale možná bychom si mohli i rozhodnout závazným způsobem o tom, že současné dotace by měly být už určeny až do roku 2015, rovněž v oblasti eh, soudržnosti a strukturálních fondů. Totiž to už je i politická otázka, politický aspekt zda věříme v to, že se dá dosáhnout špičkovosti. Pak potřebujeme podpůrný mechanismus, stejně jako v oblasti hospodářství, aby se um, prostě ten výzkum a vývoj neocitl úplně sám a bez pomoci. Děkuji. Pan Ode Castillo. Sí, eh, gracias, eh, presidente. Eh, señora comisaria, muchas gracias por esta intervención hoy aquí. Y, eh, bueno... Děkuji. Děkuji eh, za paní komisařce za její vysvětlení a chtěl bych tady, chtěla bych tady pohovořit o jednom centrálním aspektu legislativy. Přeskum dřívějšího rámcového programu má vždy také dopad na střednědobý horizont a mě by zajímalo, co je tedy nyní důležité, co má být zohledněno předtím, než je dojednán další rámcový program. A potom mám jednu otázku, eh, která se týká kratšího horizontu. Jde o to, jaké části, jaké aspekty mají být realizovány tak, aby eh, pro období do roku 2013 bylo možné ještě program vylepšit. K tomu bych se chtěl konkrétně vyjádřit, protože dnes hovoříme o věcech, které nemůžeme bezprostředně uplatnit. Je tady mnoho výzkumných programů, které už tady jsou, uh, už přijaty už do roku 2012-2013 a je těžké tady ještě něco ovlivnit, ovlivnit ty věci, které už běží. Ale my přece chceme zjednodušovat. O tom se hovoří ve zprávě odborníků i v té naší zprávě. A mě by zajímalo, co z toho bychom už v tuto chvíli ve zbytku sedmého rámcového programu mohli uplatnit tak, abychom mohli využít hodnocení v polovině období, abychom ho mohli využít okamžitě, protože to je velice důležité a znamenalo by to takovou praktickou možnost, jak okamžitě realizovat hodnocení. Slovo má paní Cavalio. Thank you very much, President. I would like to... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce, že mezi nás dnes přišla. Moje první otázka souvisí se zjednodušováním. My vítáme opatření, která komise už realizovala. Domníváme se, ale že ve sdělení komise i v mé zprávě stále ještě jsou některá opatření, která mohou být implementována, aniž bychom měnili finanční nařízení. A je třeba vzít v potaz eh, průběžný přeskum sedmého rámcového programu. Eh, vzhledem k některým opatřením je ale třeba eh, měnit finanční nařízení a tím se nyní zabývá Kokobu, výbor pro rozpočtovou kontrolu. mě by zajímalo, jak můžeme nakládat s tolerovatelnou chybovostí. Vy jste právě zvýšili tolerovatelnou chybovost. Musíme eh, najít jiný způsob, jak řešit tuto otázku, a možná rozlišovat mezi malými a velkými projekty. Takže mě by zajímal váš názor na tuto věc. Dále, myslím si, že bychom měli využít příležitosti přeskumu sedmého rámcového programu k tomu, abychom změnili to, co je potřeba změnit. Celá řada věcí je dobrá v sedmém rámcovém programu a ty bychom měli ponechat. Nicméně, eh, pokud je o priority, měli bychom uspůsobit to, co je možné, to, co je třeba uspůsobit. Mm, pokud se priority změnily od té doby, kdy byl rámcový program navržen. Měli bychom naslouchat eh, podnikům. Zároveň je potřeba změnit eh, mechanismus, například JTI musí být otevřenější a mm, univerzitám a malým a středním podnikům. Měli bychom otevřít programy mladým, malým a středním podnikům. A poslední bod, vy jste hovořila o zapojení žen. Mě by zajímalo, jestli bychom eh, se neměli více soustředit také na zapojení mladých eh, vědců. Například v mé zemi máme celou řadu vynikajících mladých vědců, kteří jsou nezaměstnaní. A my musíme zajistit, aby se tito lidé mohli zapojit do výzkumných projektů. Děkuji, kolegyně Komi. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní komisařce za prohlášení. Velice nám to pomohlo pochopit směr, kterým se budeme ubírat. Já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba se více zabývat inovacemi, to je jeden ze základních bodů. Ale současně se domnívám, že soustředit se na mladé vědce a vědkyně je něco, co je také velmi důležité. Paní Kavajo řekla něco podobného. Možná bychom mohli vytvořit skupinu mladých vědkyně, protože mladé vědkyně jsou do značné míry nezaměstnané v mé zemi. Itálie, moje země, nevyužívá tolik financování. V současné době se vypracovává interní analýza a ta ukazuje to samé. Možná to není evropský problém, ale spíše problém členského státu. Moje otázka, pane předsedo, je, jak komise vnímá snahu a um, podporovat aplikovaný výzkum v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych zmínit pouze dvě témata, protože máme málo času. Děkuji paní komisařce za to, že přišla mezi nás. A pokud jde o katastrofu v Japonsku, tak by mě zajímalo, co se plánuje v oblasti eh, výzkumu, pokud jde o technologie na eh, eh, ukládání energie, tedy jakým způsobem to posunout dál. A potom druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, to je otázka eh, duševního výzkumu. Zdá se, že v rámci osmého rámcového programu už by tento druh výzkumu neměl být tak silně podpořit. Já si myslím, že to není dobré a zajímalo by mě, jak se na to díváte, myslíte si, že je to správné, anebo to vidíte jinak. Děkuji. Mám problém, že teď se přihlásili ještě dva nebo tři kolegové, přišli poněkud později a my jsme se právě rozhodli uzavřít seznam řečníků a to je teď můj problém, takže e, budeme tedy pokračovat tak, jak jsme se předtím rozhodli a slovo má nyní paní Merkis. Myšne. Děkuji, pane předsedo. A vítám vás, paní komisařko. Já mám několik otázek, které se týkají vztahu mezi inovační unii a rámcovým programem. Mohla byste nám říci, jak může inovační unie být zapojena do budoucího rámcového programu. A vy jste to hovořila o společenských výzvách. a Budou společenské výzvy základním faktorem v rámcovém programu. A to znamená ve chvíli, kdy budeme mít tři nebo čtyři eh, hlavní společenské výzvy, eh, budete eh, strukturovat v rámcový program podle těchto společenských výzev? nebo se budete soustředit na základním výzkum. Mě by zajímalo, jak to, ta, jak to tady plánujete. A pokud jde o inovační partnerství, jak tato partnerství eh, budou souviset s rámcovým programem, nebo bude všechno v rámcovém programu implementováno prostřednictvím eh, inovačních partnerství, nebo je inovační partnerství jenom částečně zapojeno do rámcového programu. Já mám obavy, pokud jde o inovační partnerství. Zdá se, že v Evropské unii jsou inovační partnerství úplně všude. Já jsem velice nadšená ze skutečnosti, že eh, se využívá tento nový nástroj ale do posud eh, do toho parlament není zapojen. My eh, jsme k tomu neměli možnost něco říct a mě by zajímalo, eh, co tedy plánujete s inovačními partnerstvími a jak budeme zapojeni. Já si myslím, že hlavní, že důležitým, důležitou součástí inovace je to soustředit se vždy na nějaké priority. Takže co budou vaše priority a co naopak už nebude prioritou. A eh, chtěla bych se zeptat, zda ty velké společenské výzvy by tedy eh, měly být eh, těmi hlavními prioritami. A dále, jak v dalším rámcovém programu budete upravovat tyto věci. A pokud je o financování, budete se snažit převést větší podíl na e, sdílené riziko? Pan Gírek. Děkuji bardzo. Já bych chtěl Děkuji. Já bych si dovolil, paní komisařko, s vámi polemizovat. Totiž ta polemika se týká té špičkovosti. Každý by chtěl být špičkový, ale ta definice není precizní a pro určitá vědecké kruhy je i nevýhodná. Totiž tam jsou určitá kritéria a ta jsou, můžou být důležitá pro Evropskou unii, ale nikoli výhodná pro ně. Totiž ta definice vlastně často pod tou rouškou té definice vidíme rutinu, reklamu a nikoli vždy ta optimální řešení. A pokud budeme takto přistupovat k různým vědeckým eh, kruhům nebo kolektivům, tak nikdy nevyužijeme optimálním způsobem náš potenciál. Já bych navrhl, aby ta excelence byla nahrazena principem reálných možností, stejně jako to bylo u projektu Boros. Děkuji, slovo má paní Madurel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní eh, komisařce. Děkuji vám za možnost výměny názorů s vámi o budoucnosti výzkumné politiky v Evropě a také samozřejmě, pokud jde o inovace. tuto chvíli už je pozdě, takže chci být stručná a chtěla bych se s vámi podělit o jedno znepokojení. Je, jas, je důležité, abychom měli jasné cíle, aby vlastně jsme předávali občanům správné signály, jasné signály a jeden z těchto signálů to je vyváženost. Ale nevím, jestli se nám daří vyváženost dosahovat. Jde o podporu eh, základního výzkumu, inovací a je potřeba mít vyváženost ve všem, co v sedmém rámcovém programu dobře fungovalo a mezi novými nástroji a opatřeními, která jsou zapotřebí pro to, abychom mohli řešit nové výzvy. Také otázka kontinuity vytváří určitou nejistotu a také vyváženost mezi podporou už existujících výzkumných středisek a mezi podporou nových mladých vědců. A potom také jistota, pokud jde o zachování rozpočtu. Protože vyvstávají tady obavy, že tady koordinace nebude dobře fungovat, že tady lepší a zlepšení koordinace mezi členskými státy povede ke snížení finančních podpor. A je tady také obava, že se můžou snížit příspěvky na výzkum na obyvatele. To je něco, co by se mělo naprosto vyjasnit, tak aby občané, ale i ti, kteří pracují ve výzkumu, mohli být klidní, protože to je velice důležité pro to, aby výzkum a inovace fungovaly. Komise bez pochyby ví, že pokud jde o tyto záležitosti, vznikají tady nejrůznější pověsti a komise by tady měla vystoupit s velice jasným prohlášením, tak aby se to vše uklidnilo. Paní Turia, Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat paní komisařce za to, že zde hovořila tak jasně. Děkuji eh, za vaši angažovanost, za vaši kompetentnost. Téma, o kterém bych chtěla pohovořit, je velice základní. Jde o zdroje. Všichni víme, že je tady určitý nepoměr mezi eh, strategii 2020 a mezi rozpočtem Evropské unie. Hrozí, že naše úsilí bude zmařeno. Říkala to i paní Grostet, hovořila o iniciativě pana Tažányho. Je mnoho iniciativ, které tady existují, ale není tady jednoznačnost, transparentnost. A my musíme se zaměřit na to, co opravdu řeší věcný problém. Včera eh, jsem byla ve, v krizovém výboru a tam bylo řečeno, že je určitý nepoměr mezi finančními prostředky, které jsou vydávány a hrozí tady velký problém. Musíme vyjasnit, jaké nástroje použijeme k dosažení našich cílů. Rozpočet 2011-2012. Tady je problém v tom, že si chceme zachovat finanční prostředky, které jsme měli v minulosti, ale přitom v budoucnosti je potřeba toho udělat ještě více. Já si myslím, že je třeba nalézt takové nástroje, kde bude možné vyvinout pákový eh, efekt. Není možné, aby komise tady platila všem a ty nástroje, které už existují, ty musí být využity k tomu, abychom sdíleli rizika, abychom nacházeli nové finanční zdroje a nástroj na sdílení rizik už byl hodně využit a možná budeme potřebovat ještě další nástroje, které budou mít eh, multiplikační efekt, protože jinak veškeré naše úsilí vydat každé euro z našeho rozpočtu účinněm, eh, to, že chceme mít přidanou evropskou hodnotu, že chceme využívat ko- fondy soudržnosti. Ano, to, to je všechno pěkné, ale nebude to stačit na řešení výzev, které tady máme a k dosahování všech možných iniciativ. Christian Ever. Děkuji. Já bych eh, chtěl upozornit na to, že máme cíl, abychom pro tento rámcový program získali dalších 20 navíc do června a tedy do léta Máme čas na dosažení kompromisu, který je důležitý pro to, abychom měli většinu. Je to kompromis mezi novými a starými zeměmi Evropské unie. Pokud diskuze eh, o kompromisu nedopadne co nejdříve, tak se potom stane to, co se dá očekávat, tedy to, protože že tady máme problematickou rozpočtovou situaci, staré členské země se obávají o ztrátu špičkovosti a proto vlastně eh, nemají zájem tyto věci ještě politicky více prosazovat, ale i nové země budou toto spochybňovat budou spochybňovat takové věci, jako je Galileo a podobné projekty. Takže velice brzy se musíme nalé- snažit nalézt kompromis. Pokud se to nepodaří a my o tom budeme diskutovat v rámci FP8, tak um, nedojde k výraznému navýšení rozpočtových prostředků. A proto bych chtěl navrhnout, abychom teď co nejrychleji v rámci zelené knihy se dohodli. Potom v diskuzích o víceletém finančním rámci bude diskutován tedy finanční rámec do, roku, do konce roku a pokud do té doby nebudeme mít požadavek 20 až 25 navýšení prostředků a nebudeme mít kompromis v této rozhodující otázce, tak z nejrůznějších důvodů, jak v parlamentu, tak i v radě, budeme rozděleni a peníze nedostaneme. Takže proto bych chtěl výslovně apelovat na to, abychom zelenou knihu využili na to, abychom vyslali politický signál a abychom tady nastavili eh, určité výhybky, pokud jde o ten kompromis. V rámci FP7 jsme až dokonce diskutovali o těchto tématech a to byla veliká chyba, protože jsme nenašli kompromis a s velkým úsilím potom ty peníze, které hrozilo, že ztratíme, jsme museli vydobít zpátky a vlastně měli jsme potom i určitý symbolický nárůst těch peněz. Ale teď musíme reagovat dříve, musíme to udělat moudřeji a musíme jít na veřejnost, musíme jasně sdělit, kolik chceme peněz. Dám bych bedanken. Výborně. Takže děkuji, to byl poslední řečník a máme ještě 10 minut. Takže bych rád předal slovo paní komisařce, aby se pokusila odpovědět na několik z těchto otázek. To si určitě nepo, bude to mít eh, těžké, no ale možná, že by nám mohla odpovědět alespoň na ty základní otázky. Ano, deset minut rozhodně, pane předsedo, mi nestačí, abych pohovořila o všem, ale zkusím ty otázky rozdělit do takových bloků. Nejdříve tedy se podívejme na tu neustálou diskusi, eh, která navazuje na ten střednědobý přehled v rámci toho TFP sedmičky, totiž rozdíly mezi zeměmi, které jsou skvělé a zeměmi, které se ještě neodrazily ode dna musíme si uvědomit, že ten sedmý rámcový plán už od samého začátku se praktickým způsobem snaží podpořit nové členské státy. Některé se dokonce snaží nabírat odborníky na evaluaci a snaží se dodržovat ten princip špičkovosti. Jsou takové podpůrné, podpůrná národní střediska, kontaktní body, které se snaží um, pomáhat v těch kontaktech a e, opravdu bereme velice vážně, pokud vidíme systematické e, zanedbávání e, těch té výkonnosti, případně když se nedaří přesto tomu státu dohánět ty, které si vedou lépe. Nyní se tedy snažíme hlavně naslouchat, zelená kniha je tady k tomu a já doufám, že právě ty země, které zaostávají, budou o to aktivnější v tom procesu sestavování zelené knihy, protože tam se od nich chceme poučit. Samozřejmě strukturální fondy, ty jsou velice důležité v tomto prostoru, aby pomáhali budovat budovat infrastrukturu, špičkovou infrastrukturu, kterou tyto země potřebují. E, poslanci, politici z těchto zemí mě pravidelně říkají, že jim utíkají ti nejlepší vědci. Někteří do jiných evropských zemí, ale mnoho z nich odchází buď na východ nebo na západ. A pokud by měli lepší infrastrukturu, tak by se jim možná podařilo si je udržet. Technologický transfer, ano. Tam se snažíme vážně zvažovat, jak navodit ten dvousměrný provoz s těmi rozvojovými zeměmi. Máme dialog na nejvyšší úrovni, jak víte, s Čínou. E, poslední schůzka byla v Beijingu v prosinci, letos bude další zasedání. Já pojedu do Číny v tomto roce a to je zásadní věc, o níž s nimi budou, budu hovořit, protože na té záleží všem, zejména nám, v Evropské unii. Zjednodušování. Tady neustále cituji skvělou zprávu paní Carvalho, nebo z této zprávy, která právě položila takový uhelný kámen pro všechna zjednodušovací opatření, ke kterým musíme sáhnout. A já pravidelně opakuji, že jakmile můžeme si sami vzít a přijmout nějaké zjednodušující opatření, co by komise, my už jsme to udělali. Nyní je na členských zemí, aby se ujali jiných prvků, například v rámci finančního rámce, eh, v rámci TRE. A to je zajímavé, protože když se tam hlasovalo na plenárním zasedání o zprávě paní Carvalho, to bylo zahrnuto do zjednodušujících opatření, takže z toho jsem pochopila, že parlament to bere jako jedno ze zjednodušujících opatření a doufám, že i parlament se tím bude zabývat. Přirozeně se objevila eh, za, tady otázka eteru. E, já, jak víte, e, jsem to brala co by takovou e, ošemetnou věc, horkou bramboru, ale stále ještě se tím zabývám a trvá to. Nakonec se podařilo na konci loňského roku dosáhnout dohody. Pouze třetina nakonec bude z rámcového programu. Vzpomínám si, my zrovna jsme se o tom bavili. Boj byl velice litý, zejména mezi generálním ředitelstvím aby se omezila podpora z naší strany na třetinu. Bohužel víme, co se odehrálo při eh, těch debatách o eh, rozpočtu a bohužel tam právě ehm, eh, Ether, padla za oběť. Musíme ale najít nějaké řešení, protože to bude mít obrovský dopad, zejména u těch zemí, kde budou muset podepisovat smlouvy na různé části té práce. Rovněž um, JET ve Spojeném království tím bude dotčeno a tak dále. Jaderná energie, i to se zde objevilo a paní Niblerová rovněž se o tom zmínila ve v kontextu toho, co se děje v Japonsku. Vím, že dnes ještě bude tady pan komisař Ottinger, který konkrétně je za to odpovědný a má eh, tu složku eh, v rámci svých pravomocí. My se nedomníváme, že ani tedy záření ani žádné jiné aspekty se Evropy přímo netýkají. Ve všech členských státech se záření pravidelně měří, máme měřící stanice, komise používá svůj systém Curie, to je informace a včasné varování a pokud by mělo záření stoupnout, bylo by naměřeno v jednom členském státě, tak ostatní se o tom okamžitě dozvědí. Samozřejmě, že každý členský stát je sám odpovědný jak za licencování svých jaderných elektráren, tak za dodržování všech předpisů a i za své elektrárny jako takové, ale to určitě ještě pan komisař o tom pohovoří. Role Evropského parlamentu v EIP. Víte, že v té skupině na nejvyšší úrovni u aktivního stárnutí budou čtyři europoslanci, eh, budou eh, tam jak osobně, ale zároveň komisař ještě vyzve pana předsedu Buska, aby požádal o tu reprezentaci. A e, obecně mohu říci, tam vedeme vážné diskuse a ty byly na, započaty jak zde, tak e, na radě. V otázce partnerství rozhodli jsme se, že proběhne pilotní studie, byli jsme velice spokojeni, že nikoli pouze parlament a rada, ale dokonce e, čtvrtého jsme dostali jakoby zelené světlo jedná se přesně o to, co se um, hovoří, e, o co jde, totiž, že to bude pouhá pilotní studie, tak, abychom zjistili, které chyby u těch inovačních partnerství je třeba opravit, co je třeba ještě doladit a stejně jako vy, i mně záleží na tom a jsem ráda, že tolik kolegů si přeje taková partnerství, ale tam budeme mít ještě přísnější kritéria ohledně toho, co je z definice partnerstvím a zda bude povoleno, aby to partnerství bylo rozjeto. Samozřejmě omezení je, že než bude oznámeno další kolo těch partnerství, musíme jít zpátky na radu. Eh, je to ale dobrý test a myslím si, že je dobré začít eh, takovýmto omezeným striktním způsobem. Rovněž celá řada členů hovořila o regionech. Tady musím dodat, že budeme mít e, v červenci organizaci, e, konferenci o organizaci regionu a téma právě bude, jak může regionům prospět více sedmý rámcový program. A to si myslím, že bude obrovsky důležité. Kdykoliv já někam jedu, tak mě regiony říkají, my chceme být více zapojeni, my nejsme zapojeni tak, abychom měli být a RSFF ten fond sdílení rizik. My chceme vypracovat nástroj pro malé střední podniky v rámci sdílení rizik, tak aby právě ty malé firmy rovněž obdržely příslušnou podporu. A víte, že tam máme skupinu, již předsedá pan komisař Ren, který výslovně se zabývá novými finančními nástroji, které budou reagovat výslovně na určité záležitosti, o nich jste pohovořili i kolegové poslanci. Členem toho výboru je i Evropská investiční investiční banka, Evropský investiční fond, představitelé těchto organizací, kteří nám vysvětlí, co je možné, co možná možné není a kde by mohli pomoci, kde můžeme my pomáhat, abychom trochu snížili tu zátěž a do budoucna, co bude reálné v rámci budoucího rozpočtu. Co se týče budoucího rozpočtu, tam výslovně jsme v rukou eh, rady a parlamentu a já vidím tento výbor jako svou podporu, tak abychom měli dobrý, silný rozpočet pro vědu a inovativnost ohledně reorganizace generálního ředitelství. Nechtěla bych, abyste odcházeli z tohoto setkání eh, s pocitem, že humanitní vědy to je takový zapomenutý sirotek, eh, že určité prvky jsou důležitější než jiné. Tak by to nemělo být. Vím, že si všichni uvědomují, že je třeba podpořit všechny prvky, ale samozřejmě E, společný strategický rámec tuto podporu poskytne v rámci těch globálních sociálních výzev. E, chceme-li e, nalézt řešení těch výzev, tak právě výzkum nám v tom pomůže. Řešení nemůžeme dosáhnout v globálním měřítku bez nejlepšího a špičkového výzkumu o těch základních premisách. Děkuji vám za všechny otázky. Um, omlouvám se, že jsme neměli dost času, trochu jsme i přetáhli, ale velice ráda odpovím ještě na jakékoliv další dotazy bilaterálně. Děkuji a těším se na další spolupráci. Ganz herzlichen Dank für srdečné díky. E, za prvé za váš čas, za druhé za informace a za třetí za tento důkaz e, velice kvalitní spolupráce. Myslím si, že opravdu plodná diskuse a e, mnoho si z ní odneseme na nejbližší týdny a měsíce. Těším se znovu na viděnou. Good. Ladies and gentlemen, sind wir soweit, dass... Dámy a pánové, můžeme tedy začít s hlasováním? Máte všichni u sebe hlasovací karty? Gut. Können wir beginnen, meine Damen und Herren? Wir... Dámy a pánové, můžeme tady začít? Nyní máme trochu eh, pozměněný pořad jednání, ale teď ještě postupujeme podle plánu. Budeme hlasovat o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem, vytvořeným na základě programu Galileo. Je to bod 9 na pořadu jednání. Myslím, že všechno je jasné, můžeme začít. Takže držte se, držte se, rozjíždíme se. 23, kdo je pro? Proti? strželi se? Přijato. AFET 12 pro? Proti? strželi se? Přijato. AFET 13 pro? Proti? strželi se? Přijato. AFET 14 pro? Proti? strželi se? Přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. A FED 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní AFED 20, 21, 22, 24, 23 a 6. Eh, budeme hlasovat en blok. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 29 pro proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 25 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato jsme mohli hlasovat en blok. Takže AFED 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFED 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. A AFED 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFED 32 pro, pro 32 proti, pro, proti, zdrželi se, přijato. AFED 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 s ústním pozměvacím návrhem kolegy Lamberca. Kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Nyní 34 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFET 2 pro, proti, zdrželi se, zam, eh, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. A FED 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 s ústním pozměňovacím návrhem kolegy Lamberce pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 kolega Lamberc, opět pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, Chcete zkontrolovat dvanáctku? Dobře, takže zkontrolujeme dvanáctku, abychom zkusili, jestli fungují hlasovací stroje. Zahajuji hlasování. Máme zde jednoho z EPP navíc. V pořádku. Končím hlasování a výsledek je těsně zamítnuto. Zcela těsně. Dobře, že jsme to překontrolovali. <laughs> Kdo to navrhl, ať si stoupne? 13. Kdo je pro? Proti. Strželi se? Zamítnuto. AFET 7. Kdo je pro? Proti. Proti. Strželi se? Schváleno. A nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Můžeme zahájit hlasování? Nyní zahajuji hlasování. Jeden z EPP navíc. Jeden z EPP navíc. V pořádku, končím hlasování. Jasný výsledek. A nyní má slovo pan Glante na závěr. Já budu stručný, chtěl bych poděkovat sekretariátu a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a za ochotu eh, dohodnout se na kompromisech. A já doufám, že eh, tato ochota ke kompromisům eh, bude také v trialogu při vyjednávání s radou, abychom dosáhli dobrého výsledku. Děkuji také za práci, za rychlé hlasování. Dnes máme za sebou rekord. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, pokud dovolíte. A to je bod 10 na pořadu jednání. Jedná se o Evropské široké širokopásmové sítě. A odpovědnou zpravodajkou je paní Niky Cavela. Pokud chcete hovořit, prosím vás, rychle odejděte ze sálu. A nebo buďte přinejmenším potichu. Paní Cavela má slovo. Děkuji, pane předsedo. Cílem tohoto této zprávy je eh, eh, předložit vyrovnaný dokument, který zohledňuje návrhy komise i členských států. A cílem je také eh, poskytnout podněty pro občany, pro spotřebitele i důležité zainteresované stany. Dámy a pánové, vážní poslanci, kolegové, V roce 2003 komise řekla, že přístup na internet se stal základním právem pro všechny občany. Od té doby úloha širokopásmového připojení se rozšířila. V červenci roku 2010 ve Finsku se širokopásmový internet stal Eh, právem, které je rovné právu na vzdělání a zdraví. Eh, každý občan eh, má ve Finsku právo na přinejmenším 1 megabajt připojení. Od roku 2011 poskytovatelé sítí ve Španělsku jsou podporováni v tom, aby nabízeli rozumné ceny pro základní širokopásmové připojení. Naším krátkodobým cílem musí být eh, dosáhnout do roku 2013 základní širokopásmové připojení pro všechny. Eh, s tím, že stanovíme eh, při nejmenším 2 megabajt, 2 megabajtové připojení v, na venkově a rychlejší připojení ve městech, jak se stanovuje ve zprávě. Pokud je o cíle do roku 2020, e, eh, zdůraznila jsem, že abychom dosáhli eh, těchto cílů, Digitální agenda musí stanovit měřítka pro mezidobí pro roky 2015 a 2018 na úrovni EU spíše než na úrovni vnitrostátní. Eh, dále není pochyb o tom, že jedním z největších problémů které bude třeba řešit, je financování. A v roce 2010 státní pomoc pro širokopásmové připojení představovalo 1,8 miliard eur. Odhaduje se, že e, rozšíření internetu nad 100 megabajtů bude stát až 300 miliard eur a asi 58 miliard eur bude potřeba na to, abychom dosáhli 100% pokrytí 30 megabajtovým internetem do roku 2020. 80% nákladů na novou instra- infrastrukturu představuje eh, vysoké náklady. Musíme přijít eh, s alternativními způsoby, jak financovat tyto obrovské projekty. Musíme například eh, zohlednit roli partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a roli spolufinancování. Zároveň se musíme soustředit na zlepšení možnosti získávat evropské fondy a využívat je efektivně. Dále v současné době probíhá na evropské úrovni eh, diskuze o eh, projektových eh, bondech. Ty by se mohly vztahovat také na projekty širokopásmového internetu. 4 miliony Evropanů nemají eh, dostupný internet. To znamená, že čá řada evropských zemí eh, stále ještě zaostává za například Japonskem a Koreou. Eh, je ale těžké někdy srovnávat současná čísla. Abychom posílili hospodářský růst prostřednictvím širokopásmového internetu musíme investovat do základních infrastruktur. Internet musí být přístupný především ve školách, ve vládní sféře a v oblasti služeb. To podpoří hospodářský růst. Ehm, mám příklad toho, co Rumunsko v nedávné době dělalo s připojením domácnosti. A Rumunsko nemá odpovídající infrastrukturu a tak Ehm, hodně investovalo do připojení domácností. Využívá se zde metody, že na telefonní eh, sloupy se napojují ehm, se napoje vláknové širokopásmové vedení. Eh, je zde celá řada problémů, o kterých bych chtěla hovořit. Mohla bych hovořit dlouho, ale ráda bych si vyslechla to, co chtějí říci kolegové. Ale než skončím, na závěr bych eh, chtěla zmínit ještě dvě věci. Za prvé, veškeré naše úsilí týkající se širokopásmového internetu a bude eh, Eh, ztrátou eh, ne, nebude správné, pokud nebude mít na paměti také eh, bezpečnost na internetu. A zároveň při vyjednávání o tomto tématu se hovořilo o eh, dalších eh, věcech, o kterých komise předloží eh, sdělení koncem května, začátkem června. A poté se o tomto tématu, poté, se tímto tématem budeme moci zabývat v následující zprávě, nikoli v této zprávě. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci s vámi. Ráda se vyslechnu vaše připomínky, abychom na konci mohli mít vyrovnanou a zprávu, která bude zohledňovat vše nutné. Děkuji. V tuto chvíli se hlásí osm řečníků. Já bych chtěl požádat, aby se každý pokusil hovořit pouze minutu nebo dvě. slova, má paní Valia. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tím, že pogratuluji paní zpravodajce zpráva se zdá opravdu vyvážená. Hovoříte o zásadách telekomunikačních sítí, infrastruktura, princip nediskriminace, práva spotřebitelů, kvalita technologií. To vše chválím. Cením si rovněž toho, že paní zpravodajka konečně rovněž zmiňuje státní pomoc a odkaz na ní v té zprávě, odkazuje na ní. Nicméně Právě sdělení komise se týká eh, státní pomoci a bylo by divné, kdyby se to zde neocitlo. Z jedné strany ano, e, ve městech by se nemělo sahat ke státní pomoci, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže, ale na venkově ta státní pomoc místo má, aby ty oblasti nebyly zaostalé. Dále, nastavování cílu se stává stále kritičtějším v politické sféře a e, stanovování cílu například v rámci digitální agendy, totiž základní přístup k širokému pásmu pro všechny občany do roku 2015 a do roku 2015 by mělo mít do roku 2020 100 MB za sekundu u 50% domácností. Tady bych e, ten třetí, e, to třetí úvodní ustanovení pozměnila v tomto smyslu. Odstavec 59 29. Tady to nemohu podpořit. Myslím si, že není dobré eh, vytvářet neustále nové agentury, nové byrokratické jednotky. Nevím přesně, jaký by byl cíl tady eh, té pracovní skupiny taková task force zřejmě i tak bude dominována velkými hráči a naopak může to vést k znetvoření při tom, jak se bude pak rozhodovat. V třetím odstavci se hovoří o bezpečnosti internetu, o té kyberbezpečnosti. Tam rovněž je to třeba podměnit. My stavíme e, ty širokopásmové dálnice e, za veřejné peníze a tam se to musí zajistit, aby byly bezpečné. Eh, tady příklad z Rumunska, který byl uveden. Tady musím říci, že doufám, že eh, způsob, jakým Rumunsko investuje do širokého pásma, ehm, bude i kritériem u výsledku, nebude tedy kritériem eh, pro posouvání výsledku hospodářského růstu, protože to by nesvědčilo až tak dobře. Je Rovněž podíváme-li se z data, optická vlákna a kabely jsou dobrá věc. Ne, vždy podíváme-li se kolem sebe, tak na městech, ve městech nám vysí na těch sloupech kde co a my naopak chceme, aby nám to firmy zakopávaly do země. Takže neřekla bych, že je to až tak pozitivní. Děkuji, paní kolega Kalfin. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž nejdříve poděkoval paní zpravodajce, paní Savela, za dobrou zprávu a rovněž za otevřené transparentní pracovní metody v průběhu příprav. Já se soustředím na pár záležitostí a myslím si, že se musí ještě trochu dotáhnout do konce ty myšlenky. Za prvé, e, týká se to něčeho, co už zde zaznělo, totiž neutralita a služby všeobecného zájmu a jejich poskytování, tedy každý by měl mít přístup k širokopásmovému připomnění. Musíme si nejdříve promyslet, jakým způsobem to může být dotaženo finančně i technicky. E, zda je to tedy proveditelné pro všechny uživatele. Za druhé, hovoříte o vývoji širokého pásma. Tady to musíme úžeji propojit s vývojem informační technologie a počítat i s budoucností internetu, s tím, čemu se říká cloud computing. Eh, všechny tyto vývojové trendy jsou s tím úzce spjaty. A právě ten typ širokopásmového připojení, který bude šířen musí být tam vzájemně odvislí. Tady chci podpořit, co řek, říká paní zpravodajka o e, bezpečnosti, e, o té kyberbezpečnosti a je tady i více důvodů, než sama uvádí, protože se tomu musí věnovat vysoká pozornost. Na rozdíl od e, kolegyně z ALDE podporuji vznik té task force, té pracovní skupiny, která bude se zabývat budoucností širokopásmového připojení v Evropě a pojímám ji tak, že by tam měly být všechny relevantní zainteresované strany. Tím nemám na mysli pouze velké firmy, které poskytují eh, širokopásmový přístup, ale rovněž eh, například spotřebitelské organizace, agentury jako ENISA a BEREK a evropské instituce, prostě všichni, kterých se to týká a kterým záleží na dalším rozvoji širokopásmového připojení. Nyní financování, eh, pobídky soukromým investicím. Tady by opravdu jádrem, těžištěm měly být soukromé investice, ale investice veřejné sféry nemůžeme vyloučit. Nedá se vše ufinancovat, aniž by e, veřejné finance byly přítomny. A nakonec se domnívám, že ještě zde musíme lépe zapojit regiony při tom, jak budeme tu síť řešit z hlediska designu. E, pan kolega Hetmark, děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu. Mám tady tři hlavní věci. Za prvé, je důležité potrhnout v potřebu té kyberbezpečnosti. To je totiž dlouhodobě záruka věrohodnosti internetového připojení. Druhá věc, o tom už jste byla řeč, já si cením toho, co je zde zapsáno, ale domnívám se, že musíme být jistě žádostivější a uvažovat o tom ještě eh, odvážněji. Ano, já chápu, že je jednoduché si tam jenom něco napsat o nějaké maximální úrovni, než to pak realizovat, ale já se domnívám, že musíme změnit způsob uvažování o tomto tématu, protože pokud nebudeme odhodláni zajistit tu největší rychlost, tu největší kapacitu, tak toho dosáhnout jiní. A to není pouze otázka politického rozhodování, to je otázka správného rámce pro A proto si myslím, že je důležité, i to, abychom se soustředili na lepší otevření pro obchodní investory. Vidíme, že v praxi je to opravdu nejrychlejší způsob, jak zrychlit internet a přístup k širokému pásmu. Je to trochu paradoxní, že jakmile z toho uděláme otázku pro daňové platníky, tak nějakým způsobem už nastavujeme limity tomu vývoji. To známe, to je samozřejmé, Každý rozpočet je konečný toho kterého členského státu a plánuje se na nejbližší dekádu a tam rozhodně se bude eh, omezovat eh, různé výdajové sféry, ale tady musíme zpřístupnit tuto sféru komerčním hráčům. A za třetí, musíme být velice um, musíme si být jasně vědomí, na co utrácíme státní peníze. Totiž v těch regionech, kde um, komerční hráči nepůjdou, ale zároveň, abychom zvýšili kvalitu a kapacitu i tam, kde zatím to ještě není pro obchodního investora zajímavé. Tam, kde už zrychlíme eh, širokopásmový internet, i zvýšíme jeho kapacitu. Což znamená, že se musíme opravdu věnovat té otázce velice soustředěně a spolupracovat citlivě s tou elitou obchodních investorů a podpořit je státní fondy pouze tam, kde to opravdu je nezbytné. Děkuji. Paní, eh, pan kolega Březina. Za velmi dobrou zprávu eh, a nemám nic proti eh, politickým cílům, které deklaruje, to znamená proti zvýšení rychlosti internetu, proti jeho zpřístupnění vlastně co nejširšímu okruhu obyvatel Evropy Mám jenom technickou poznámku. Ta se týká technické neutrality. V bodě A eh, této zprávy máme vyjmenováno eh, Máme vyjmenováno mnoho možností, jak realizovat širokopásmové připojení. Měď, kabel, optické vlákno, pevné mobilní bezdrátové připojení, družice. A eh, v bodu 9 mluvíme při využití digitální dividendy o technologické neutralitě. Eh, z tohoto pravidla by měla být jedna výjimka, a to jsou satelity. Protože pokud se eh, podíváme na možnosti satelitů, tak tyto jsou nejvzdálenějšími vysílači. Na Zemi není žádný tak terestricky vzdálený vysílač, jako je satelit na oběžné dráze. Přitom tyto satelity řeší specifické úkoly, a já bych byl rád, aby eh, frekvence, na kterých operují satelity, eh, byly co nejvíce chráněny, tak, aby nedocházelo k interferencím a aby se mohlo využít těchto efektivních nosičů technologie. Eh, díky za pozornost. Kolega De Angelis. Kolega De Angelis. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Širokopásmový přístup samozřejmě může poskytnout četné služby a může přispět z velké míry také k ekonomické obnově. Například na konci 19. století takto podobnou roli eh, zahrála elektřina. Takže tyto sítě mohou zahrát důležitou úlohu a když je tady když jsou dobře fungující sítě, podporované eh, také eh, z veřejného sektoru, tak to je velice dobré. Chtěl bych zmínit tři věci, které jsou významné. Jednak otevřená hospodářská soutěž, demokratický přístup k sítím a nejprve tedy udržitelná soutěž. Tu můžeme dosáhnout otevřenou strukturou. Musí to být v souladu s pravidly pro přidělování státních podpor, čímž by se zabránilo monopolizaci trhu. Za druhé, je důležité, aby členské státy měly plný přístup nebo aby zaručovali otevřený přístup do nových sítí optických vlásen, vláken, Eh, to zajišťuje také směrnice, nebo je to cíl směrnice 140. Je potřeba tady uvolnit finanční prostředky tímto způsobem pro ostatní segmenty na trhu a exponenciální růst nákladů eh, za propojení kapelů by tím byl vlastně utlumen. Za druhé je důležité, aby jsme tady měli rozumný, spravedlivý přístup pro evropské spotřebitele, kteří musí mít přístup ke eh, konkurenceschopným eh, sítím a službám. A proto je důležité, aby všechny náklady i nepřímé náklady byly zohledněny Potřebujeme takový princip výpočtu nákladů, na kterém by se účastnili všechny členské státy, abychom tady měli spravedlivý systém pro šíření přístupu k sítím. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za vynikající zprávu a doufám, že se nám podaří zavést tyto věci, jako je ochrana soutěže, volný trh IKT a všechno ostatní, co je potřeba. Děkuji, slovo má paní kolegyně Tykau. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní eh, zpravodajce za její zprávu a myslím si, že je důležité, abychom podpořili rozvoj již existujících infrastruktur a musíme také podpořit rozvoj digitálních sítí. V roce 2008 jsme měli plán pro ekonomickou obnovu a tehdy komise eh, oznámila, že 1 milion eur bude vydáno na tom, aby se rozšířil přístup k internetu, vysokorychlostnímu internetu pro všechny, ale tento cíl nebyl dosažen. A v tuto chvíli chceme tady stanovit nějaký cíl do roku 2013, ale nebude to možné, pokud nebudeme mít přidělené dostatečné finanční podpory. Musíme tady eh, zvážit také izolované oblasti, málo zalidněné oblasti. Uživatelé internetu nebo, pardon, poskytovatelé internetu nemají zájem poskytnout tyto sítě pro tyto regiony, protože tam nevidí dostatek eh, potenciálního příjmu a proto je potřeba financovat i infrastruktury v těchto oblastech, protože investoři to neudělají. Potom tady je jedna velice důležitá věc a to je bezpečnost eh, internetového připojení nebo bezpečnost pohybu po internetu. Je potřeba, aby komise tady vydala eh, zprávu o eh, kyberbezpečí a kybernetickém bezpečí a i náš výbor by se k tomu měl vyjádřit. Všechny mechanismy ochrany v informační společnosti jsou také velice důležité. Musíme se ujistit, že všichni účastníci informační společnosti ví, jaká je jejich povinnost a jaké jsou zodpovědnosti. Týká se to jak dodavatelů, tak i spotřebitelů. Děkuji vám. Slovo má paní Erika Nibler. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se připojit ke kolegům, kteří podpořili paní zpravodajku, kteří poděkovali za její zprávu a chválili ji. Můžu se k tomu pouze připojit, protože si myslím, že je to velice kvalitní a vyvážená zpráva, především pokud jde o nové podněty, které potřebujeme ze strany tedy soukromě, potřebujeme soukromé investice, musíme podpořit tyto technologie v členských státech. A je potřeba, aby tady zasáhl stát tak, aby zajistil přístup k širokopásmové síti pro všechny. Sama bych tady vyslovila pouze dvě drobné připomínky. Ve zprávě bychom měli silněji zdůraznit roli národních regulátorů. Myslím si, že právě národní regulační orgány Tady musí identifikovat, kde trh selhává, kde hospodářská soutěž nezafunguje, kde musí zasáhnout stát právě proto, aby zde byla dostatečná infrastruktura. A myslím si, jak už tady bylo zmíněno, je důležité zdůraznit také roli Evropské eh, unie, evropského regulátora a koordinačního místa BEREK, jakou, jakou roli má ENISA, tedy kde Evropská unie může přijít s nějakými doporučeními nebo může něco konkrétního požadovat. Já si myslím, že to v té zprávě může být ještě vylepšeno. Potom mi tady také chybí satelitní komunikace. Já si myslím, že i tam je potřeba zprávu doplnit. Širokopásmová síť ve venkovských oblastech za nízké náklady můžeme zaručit právě satelitními technologiemi a myslím si, že to by v té zprávě být mělo. Poslední věc, otázka pro paní zpravodajku nebo komisi. Eh, Pamatuji si na diskuzi k telekomunikačnímu balíčku před dvěmi lety. Neustále se tam upozorňovalo na to, eh, že při rozšiřování širokopásmové sítě je eh, důležité pokládání kabelů a těch, těch vedení a telekomunikační balíček tedy přišel s rozhodnutím, že pokaždé, když se pokládají nová vedení, tak je potřeba zároveň naplánovat kapacitu pro širokopásmovou eh, síť, tedy aby tam byly zároveň položena optická vlákna a já nevím, do jaké míry už se to podařilo v členských státech, jestli už se to praktikuje v této podobě, nebo jestli ještě nejsou tak daleko. Paní zpravodajka se o tom nezmínila a mě by to velice zajímalo, protože to je pravděpodobně to, co způsobuje ty největší náklady, když se vytváří širokopásmová infrastruktura a proto je důležité, aby se toto v členských státech provádělo a proto by mě zajímaly informace, do jaké míry to členské státy skutečně provádí. Děkuji. Paní Del Castillo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se připojit k slovům chvály pro paní zpravodajku, která předložila velice zajímavý návrh a chtěla bych připomenout diskuzi, kterou jsme měli, když jsme poprvé diskutovali o této věci, tedy Hovořili jsme o tom, že máme určitý balíček s opatřeními, která zahrnují nejenom e, vysokorychlostní síť, ale také sdělení komise k přístupu k sítím a také sdělení ke e, frekvenčnímu pásmu a pan kolega Hockmark tady byl eh, k frekvenčnímu pásmu zpravodajem. Pokud je o širokopásmovou síť, tak máme podobné stanovisko, nebo je to podobné. Širokopásmová síť, eh, ta, tam to bude, pokud je o osmistovku, eh, rozšířeno v roce 2013 a to vlastně odpovídá tomu, jak se to vyžaduje ve zprávě. Je to velice důležité pro naše stanovisko Evropského parlamentu, protože potom se můžeme vyjádřit opravdu silně. Musíme to vše zohlednit a je důležité, abychom v Evropské unii opravdu měli tuto možnost využívat tyto frekvence, pokud chceme, abychom byli konkurenceschopní. Chtěl bych, chtěla bych také poděkovat paní Servela za to, že zahrnula do zprávy Evropské regulační orgány. Tedy pokud je o orientaci na jeden společný elektrokomunikační trh, protože evropské regulační orgány by tady potom sehrávaly velice důležitou roli. To tedy podporuji, možná tam předložím ještě nějaký pozměňovací návrh, ale myslím si, že je potřeba, abychom měli opravdu důsledný přístup Evropského parlamentu, důsledné stanovisko k celému balíčku komise a pokud jde o frekvenční pásmo, Měli bychom přijmout stejnou orientaci, tak jak už eh, to zaznělo v eh, příslušné zprávě. Paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je zajímavá z dvou stránek. Jednak eh, je vidět, že Vysokorychlostní sítě jsou velice důležité, tak aby se podpořila, podpořila konkurenceschopnost Evropské unie na mezinárodní scéně a je to také nezbytné pro naše občany. Hovořili jsme o evropském financování, Evropská investiční banka, FEDER, a nebudu tady uvádět eh, všech, eh, tady všechny stroje financování, tady například také partnerství veřejného soukromého sektoru a mě by zajímalo, jak podnítit tyto věci v těch oblastech, které jsou méně konkurence schopné, tak aby všichni měli přístup k této širokopásmové síti. Mě by zajímalo, jestli byly využity všechny možnosti. Existují tady už projekty, které byly spuštěny díky prostředkům, které tady zmiňuje paní zpravodajka. A chtěla bych zdůraznit ještě jednu věc. Uh, Říkala jsem, že je to také velice důležité pro naše občany mít přístup k širokopásmové síti. A tady je třeba zdůraznit, že to je určitý eh, zdroj inovací, eh, vylepšení ekonomické situace, pokud všichni občané budou mít přístup k této síti. Diskutovali jsme eh, o přeshraničním obchodu, když jsme tady měli tu příslušnou směrnici a tehdy jsme bohužel nedokázali podnítit něco užitečného, nedali jsme do textu nic důležitého, protože některé členské státy byly zdrženlivé a já si myslím, že tady se musíme opravdu shodnout na tom, že je třeba podněcovat členské státy, aby investovali v těchto oblastech, protože to uh, přináší úspory a podněcuje to hospodářství. Mnohokrát děkujeme. Máme zde někoho za komisi. Pan Mata? Máte slovo. Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jak jsem řekl na poslední schůzi, komise velice vítá tuto zprávu. My jsme hodně spolupracovali se spravodajkou a práce probíhala velice dobře. A pokud jde o e, ty připomínky, e, které zde zazněly, nechci zabírat příliš mnoho času, abych reagoval na všechny, ale obecně bych chtěl říct následující. E, Je nutné zdůraznit, jak množí učinili, proč jsme vypracovali tuto zprávu a proč toto děláme. A cílem strategie EU 2020 je růst a zaměstnanost. Lidé zmínili digitální agendu, konkurenceschopnost a inovace. Samozřejmě růst produktivity v Evropské unii znamená hospodářský růst. A to je naším cílem, to je hlavní důvod, proč to děláme. A to je také důvod, proč tato zpráva je velice podstatná. My jsme na evropské úrovni učinili návrhy, pokud je o širokopásmový přístup. A já si myslím, že to je velice pozitivní, protože to může sehrát důležitou úlohu. A celá řada lidí, kteří si vzali slovo, hovořila o možnosti snížení nákladů na investice. Komise se domnívá, jak zmínila celá řada lidí, že soukromé investice jsou zásadní pro dosažení našich cílů. A tyto investice nebudou dostupné ve všech oblastech, ale jak řekla zpravodajka, a celkově by se mělo jednat o 250 miliard eur. A ty budou potřeba pro dosažení našich cílů a velká část toho musí pocházet ze soukromého sektoru. Co můžeme udělat my, je snížit náklady pro investory. Zazněla zde celá řada eh, věcí, přístup eh, k terminálům, a, a rozšiřování a, eh, délky širokopásmových kabelů a tak dále. My jsme to zahrnuli do svého sdělení a to, co nyní chceme udělat, je spolupracovat s členskými státy a snažit se jim pomoci v tomto procesu. Členské státy se na nás obrátily a přáli si spolupráci, abychom jim pomohli dosáhnout cílu. A 23. března máme schůzku s členskými státy, kde se budeme snažit pokročit dále. Zdůrazňujeme, že všechny členské státy musí mít strategii pro to, aby dosáhly stanovených cílů. Nedomníváme se, že všechny členské státy budou schopné dosáhnout stejných cílů. Musí zde být určitá vari variabilita a je nutné spolupracovat. A tento proces je na začátku. Krátce bych zmínil satelit. Z pohledu komise musíme být eh, neutrální, technologicky neutrální, pokud jde o legislativu. A pokud satelit eh, splní cíle, potom bude součástí naší eh, strategie. Eh, satelity ale nejsou technologicky schopné poskytnout ten cíl 30 megabajtů, ale neříkám, že toho nebudou schopné do roku 2020. Satelity mohou být používány v kombinaci s bezdrátovým internetem. Existuje tedy eh, satelitní napojení eh, na centrum, které potom vysílá eh, signál například ve venkovských oblastech. My jsme o těchto možnostech hovořili s provozovateli satelitu a budeme v tom i nadále pokračovat. celá řada poslanců změnila také bezpečnost. Ano, my skutečně souhlasíme se všemi v tom, že bezpečnost je důležitá zabývá se, zabývají se jí jiné části digitální agendy a tak eh, si myslím, že není nutné to zde detailně opakovat. Ale v každém případě bych chtěl všechny ujistit, že bezpečnost bude základem pro všechno, co budeme v budoucnosti dělat. To je asi z mé strany všechno. Na závěr bych chtěl jenom poděkovat paní Cavela za velice pozitivní a užitečnou zprávu. Mnohokrát děkuji. Paní Cavela, chtěla byste k tomu něco říci? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům eh, za hodnotný, hodnotné připomínky k této zprávě. Děkuji také eh, komisi. A mnohokrát eh, vám děkuji. Spolupracovali jsme velice úzce. Vážení kolegové, v tomto výboru jsme měli zastřešující zprávu. Byla to zpráva paní eh, Del Castillo o digitální agendě. Měli jsme také zprávu o radiovém spektru, kterou měl na starost pan Hockmark. Co se snažím udělat v této zprávě? Snažíme se postupovat koherentně eh, se zprávou o digitální agendě a se zprávou pana Hokmarka. A já doufám, že se mi to podařilo. A eh, vaše připomínky <coughs> vítám. Čeká nás, eh, čekají nás schůzky před hloutou pro pozměvací návrhy. Lhůta pro pozměvací návrhy je 23. března. Ptám se sekretariátu, jestli to tak je, lhuta pro pozměvací návrhy 23. března. Mám jenom dvě připomínky k tomu, co zde zaznělo ze strany kolegů. Jedna věc, která vedla k dotazům, je pracovní skupina Task Force. Komise už oznámila z složení a úkoly. Takže já si myslím, že bychom do této zprávy měli zahrnout tuto pracovní skupinu. A je potřeba zahrnout veškeré hráče. Nesmíme zapomenout, že se jedná o rychle rostoucí segment trhu. A my musíme mít kontakt s účastníky trhu a se spotřebiteli v této oblasti. Dále k tomu, co říkal pan Hockmark o státní pomoci. A, a státní pomoci s ohledem na kapacitu, já se domnívám, že je to velice dobrý návrh. K tomu, co říkala paní Niebler, já si nejsem vědoma toho, čemu došlo v členském státě s telekomunikačními sítěmi, ale možná by nám k tomu mohla říct něco komise. Budeme mít tady schůzku um, stínových zpravodajů a lhuta pro pozměňovací návrhy je 23. března. Mnohokrát děkuji také sekretariátu za pomoc. Děkuji. Předseda, Děkuji. Pokud se někdo další nehlásí o slovo, můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Paní Cavela už řekla, že ve 12 hodin 23. března je lhůta pro pozměňovací návrhy a 25. 26. května se poté bude hlasovat. Srdečně děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jestli už je zde kolegyně z výboru pro rozpočet. Nevím, jestli zde je. Už zde máme paní Balzany. Potřebujeme ji. No? What can we do now? The Balzini is not there? Co tady můžeme dělat? Paní Balzini je zde ještě není. I can call the uh, uh, Balzani Francesca. Yeah. We, we called her office. And yeah, and? No, eigentlich müsste die Kollegin Balzini jetzt hier sein, aber eigentlich... Kolegyně Balzini by zde měla být, ale vidím, že zde ještě není. Snažili jsme se zavolat jí do kanceláře, ale tam někdo eh, neodpovídá, takže možná je na cestě. To by bylo to nejrozumější vysvětlení. Ehm, nemůžeme ani s tím dalším bodem na pořadu jednání začít, protože by chyběli daní kolegové, takže možná pár minut počkáme, jestli dovolíte. Nemáme jinou možnost. Äh, Dobře, chtěl bych tedy jménem všech uvítat kolegyni Palzíny. Je zodpovědná ve výboru pro rozpočet, je za zprávu o rozpočet na rok 2012 a požádala nás dopisem intenzivní diskuzi o otázku hlavních zaměření a my jsme se rozhodli, že to uděláme ve formě rozpravy a ne v prostřednictvím dopisů nebo písemné komunikace, takže bych vás chtěl uvítat. Jsem rád, že jste dorazila mezi nás. Stručně vám udělím slovo. Máme půl hodinky na váš bod a možná byste nás mohla stručně uvést do této problematiky a potom se kolegové k tomu vyjádří především eh, zpravodaj. Eh, Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, také všem ostatním kolegům za toto setkání. Důvod, proč jsem dnes mezi vámi, je jednoduchý. Myslím si, že je velice důležité, abychom eh, okamžitě se eh, aby všechny výbory i odborné výbory se zapojily do rozpočtového řízení. Rozpočtové řízení je poměrně zlouhavé, velice složité a v posledních letech jsme zjistili, že vstup v platnost Lisabonské smlouvy vedl k tomu, že interinstitucionální vztahy se rozhodně nezjednodušily, pokud jde o rozpočet, a proto je nejenom vhodné, ale opravdu i nutné aby celý tento postup neprobíhal pouze v rozpočtovém výboru od samého počátku, ale aby se do toho postupu zapojili i ostatní odborné výbory. Je to takový strategický důvod. A navíc máme hospodářskou krizi a v takové situaci je v každém případě potřeba, abychom od samého počátku měli jasné představy o našich prioritách. A teď nemyslím priority parlamentu, ale celé Evropské unie. A pokud je vidíme od samého počátku, tak to má strategický význam, protože potom můžeme efektivně rozhodovat. Bez pochyby už jste viděli mé návrhy v pracovním dokumentu, v prvním dokumentu, potom v návrhu usnesení který příští týden bude odhlasován na plenárním zasedání a je tedy potřeba jmenovat, jaké jsou naše hlavní priority i v souvislosti se strategií 2020. Minulý rok se ukázalo, že je velice důležité, abychom měli ekonomické řízení a teď tady to vyžaduje velkou konvergenci a koordinaci národních rozpočtů s evropským rozpočtem. Je to důležité proto, abychom v příštích deseti letech dosáhli cílů EU 2020. Od samého počátku tedy musíme přijímat správná rozhodnutí, která povedou k těmto cílům. Evropská unie má tyto cíle vlastně společné. Přijali jsme usnesení na toto téma, a takže tam už začínají ty priority vystupovat. Jsou to cíle, které souvisí úzce také s pravomocemi vašeho výboru, protože pokud dostatek je 2020, tak důležité nejsou pouze investice, ale také věda a výzkum. Jde tedy o růst, který bude takto podnícen, který povede k tomu, že Evropa bude konkurenceschopnější. Od samého počátku jsem v našem rozpočtovém výboru navrhovala, že bychom měli rozpočtové řízení otevřít, měli bychom do něj zapojit odborné výbory, především když budeme stanovovat odvětvové priority, tedy priority, které budou nejenom nedílnou součástí našeho přístupu ke všemu součástí usnesení podle návrhů komise, které schválíme koncem dubna. Ale musíme mít od samého počátku nástroj, abychom mohli transparentně a konsistentně jednat. Až budeme připravovat pozměňovací návrhy k rozpočtu a i tam potřebujeme politické priority. Musíme jasně vidět, jaké jsou tedy priority Priority, to je klíčové slovo. A chtěla bych všechny vyzvat, aby se okamžitě začaly nad těmito věcmi zamýšlet. Samozřejmě jsou dva důležité aspekty. Priority musí být pozitivní, tedy formulovány pozitivně, co bychom si v rozpočtu přáli na prvním místě, ale pak jsou samozřejmě také negativní priority, tedy to, co bychom už nyní dělat neměli z toho, co jsme dělali v minulosti. Takže jedno, jednoduše řečeno to znamená, že chceme mít jasnou představu o tom, co chceme v dalším rozpočtu podporovat. Pilotní projekty, přípravná opatření. To není něco, co by tam přibylo v rozpočtu. Nepovede to k navýšení prostředku, ale naopak zkrátka tomu bude část prostředků z existujícího rozpočtu přidělen. Takže musíme od samého počátku vidět, jaké záměry v jednotlivých výborech jsou. Tak, abychom co nejrychleji, v každém případě ještě než nastane léto, mohli předložit nějaký provizorní návrh komisi, abychom získali zpětnou vazbu a abychom na to mohli pracovat. Takže ještě jednou zmiňuji priority, tak abychom rozuměli těmto věcem, tak abychom mohli předkládat efektivní pozměňovací návrhy a musíme je vědět už před letním obdobím, abychom věděli, jaká opatření tady budou mít prostor. Řekla jsem komisi, že náš prostor je poměrně omezený, už jsme vlastně na konci rozpočtového období ale přesto chceme využít ty možnosti, které máme a chceme konkrétně a realističtěji využít flexibilitu 5% v eh, článku 37 smlouvy. Teď dám slovo vám a měli byste se zapojit tady do tohoto procesu. Z těch důvodů, které jsem už uvedla, je velice důležité, abychom od samého počátku věděli, jaké částky v rozpočtu potřebujete eh, v souvislosti se strategií 2020, jaké línie by tady měly být ještě posíleny, anebo dejme tomu redukovány. Děkuji za úvod do problematiky, do naší rozpravy a bez pochyby právem upozorňujete na to, že v této rozpravě o rozpočtu musíme být konkrétnější, protože finanční prostředky, které se budou rozdělovat, budou spíše menší. A velice vám děkuji za tuto příležitost, že o tom můžeme diskutovat. Nejprve má slovo kolega Bitikofer. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat vám, paní Balzány, za to, že jste nás vyhledala a že jste usilovala o tuto rozpravu s naším výborem. Paní zpravodajka Hercog minulý rok společně s vámi eh, pane předsedo, zaslala dopis, kde byly priority tohoto výboru. Nejprve se to projednalo s koordinátory samozřejmě a dnes eh, máme tuto rozpravu a já předpokládám, eh, že paní hlavní zpravodajka výsledky této diskuze zahrne do zprávy. Ale já si myslím, že tady bychom měli diskutovat mezi panem předsedou, koordinátory a možná, že dnes to, co tady projednáme, můžeme potom shodnout do dopisu. Především bych chtěl říci, že plně souhlasím s tím, na co jste se především zaměřila, paní Balzány, ve vašem dokumentu. Tedy zdůrazňujete, že je potřeba, aby rozpočtová politika byla orientována na strategii Evropské unie 2020 a měli bychom se držet vlajkových iniciativ a hlavních cílů, které jsou ve strategii EU 2020 zmíněny Důležitá pro nás je ta oblast, za kterou odpovídá náš výbor. Potřebujeme, aby ta strategie byla v souladu s příslušným financováním na evropské i národní úrovni. Myslím si, že z pohledu našeho výboru je to velice důležitá priorita. A evropský, evropský semestr bychom měli využít k tomu, abychom se lépe skoordinovali. Podobně jako vy, i já si myslím, že to přinese přidanou hodnotu. Mohou to být investice v oblasti vědy a výzkumu, eh, v podpoře malých a středních podniků, inovací, zelených technologií a dále se také domnívám, že je potřeba posílit synergie s Evropskou investiční bankou. Důležité je, že rozpočtový přístup, který je relevantní pro vlajkové iniciativy a hlavní cíle, nesmí být redukovány, ale naopak musí být rozšířeny nebo posíleny. A chtěl bych také podpořit to, co jste zmínila, tedy, že pokud jde o evropský semestr a pokud jde o roli strategie EU 2020, tak je důležité podpořit také účast Evropského parlamentu. Vy jste hovořila o tom, co by váš výbor v tom chtěl podniknout a my, náš výbor, by se tím mohl inspirovat a Mohli bychom tedy spojit eh, naše, se spojit s národními parlamenty. Druhá poznámka. Minulý rok už jsme tady některé věci eh, měli, paní Hercog se na to velice zaměřila, tedy mám na mysli financování velkých projektů, které jak se naráželo na rozpory eh, výz, jiných výzkumných projektů v rámci výzkumného programu, sedmého výzkumného programu. A tento rok bychom měli konstatovat, že hlavním nebo důležitým cílem tohoto výboru je zabránit tomu, aby financování velkých projektů mělo negativní dopady na ostatní výzkum v rámci sedmého rámcového programu. Třetí připomínka v oblasti energií bychom se měli zaměřit na určité těžiště, například cíle SET a jejich financování bychom měli zohlednit. Není ani třeba tady hovořit o aktuální energeticko-politické diskuzi, abychom si uvědomili, že ambice v bezpečnosti energií a udržitelná politika, která zohledňuje také boj proti klimatickým změnám, musí vzrůst. To je podle mého názoru další priorita našeho výboru. Pokud jde o ITRE, musíme usilovat o to, aby financování ITRE neznevýhodňovalo jiné programy, aby to nešlo na úkor jiných výzkumných a inovačních projektů. Podobný problém se objevuje také v souvislosti s projektem Galileo. Podle mého názoru by bylo důležité, abychom tady jasně oddělili rozpočet pro Galileo a je důležité, abychom vyčlenili částky z evropského rozpočtu, které budou do budoucna pro Galileo k dispozici a to, co bude přesahovat tyto částky, bude muset být financováno od členských států. Dále je podle mě důležité, aby uživatelé PRS přiměřeně přispívali k financování. Pokud jde o malé a střední podniky, pokud se to týká CIP anebo i finančního eh, rámcového programu, tak tady samozřejmě prioritou zůstává přístup a také koordinace. Také pokud jde o uh, revizi, uh, tedy pokud jde o strategii uh, EU 2020, potom uh, nástroj pro sdílení rizika, já jsem eh, všechny ty informace pochopil tak, že je to úspěšný nástroj a proto bych chtěl apelovat na to, aby finanční prostředky pro nástroj eh, pro sdílení rizika byly zvýšeny. U zprávy paní Cervela jsme právě diskutovali o digitální Evropě a tady rozhodně potřebujeme nové finanční nástroje eh, mezi komisí a EIB, také pokud jde o financování širokopásmové infrastruktury. To je něco, co bychom rozhodně měli zdůraznit. Další žhavé téma současné eh, politické diskuze o průmyslu a energetice nebo to je úspornost zdrojů a to je další priorita. A úplně na závěr k pilotním projektům a přípravným akcím. Tady nám ještě zbývá trochu času, ale já bych se velice klonil k tomu, a chtěl bych vyzvat stínové zpravodaje a kolegy, abychom se společně snažili se pokud možno co nejvíce na to koncentrovat, tak abychom předkládali užitečné návrhy, které prorazí. Kolegyně Hercog. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak už poznamenal stínový zpravodaj pro rozpočet, jako stínová zpravodajka bych nejdříve zvlášť poděkovala paní Bazany. Myslím si, že je to poprvé, co někdo na tomto stanovisku v této funkci přišel k nám na návštěvu. A v procesu spolurozhodování se stal právě rozpočet velice důležitým tématem. A taková obohacená spolupráce s výbory, ta je pro nás opravdu dobrou zprávou. Takže srdečné díky i za to. Rovněž děkuji panu Bütikoferovi. Daří se nám zatím spolupracovat dobře a doufám, že tomu tak bude i nadále zejména z hlediska té etapy, kde se nacházíme plně souhlasím s paní Balzány, že eh, rok 2012 už je rokem, kdy musíme být na cestě k roku 2020. Nemůžeme se probudit eh, prostě o půlnoci a říci teď musíme se opravdu eh, z roku na rok přibližovat reálným způsobem těm cílům. Ano, víme, že stanovisko rady v podstatě spočívá v tom, že nejbližší dva roky by neměly být v rámci finančního rámce žádné nové prostředky k dispozici, ale Měli bychom najít způsoby, jak využít efektivněji ty prostředky, které k dispozici máme, ve svůj prospěch. Všichni rovněž víme, že jedna obtíž je nové pravomoci v rámci Lisabonské smlouvy, i inovativní prostor a jiné věci, které jsou úplnými novinkami, ty ještě se vlastně nenalezly v tom víceletém finančním rámci a bohužel spadají do pravomoci našeho výboru. A nyní my jsme těmi, kteří si musí lámat hlavu, jak je vměstnat do rozpočtu. Ale já chci poděkovat rozpočtovému výboru za spolupráci. Oni s námi táhli za jeden pro vás a musíme tak postupovat i nadále. Nyní k těm tématům konkrétně. Ty vlajkové iniciativy, tam si myslím, že se jedná o priority nikoli pouze pro nás v našem výboru, i když mnoho z nich se vlastně týká nás, ale že jsou prioritami pro většinu Evropanů. Takže těch 500 milionů Evropanů by chtělo vědět, co je prioritou a tam se musíme postarat o tom, aby to šlo všechno ku předu. Energetická úspornost, klimatické změny, eh, pracovní místa, to musí být vše financováno řádně. Ale zároveň chci podtrhnout, a ten problém jsme už měli i v loni, že částky, jež byly vyhrazeny pro kapitolu konkurenceschopnosti, byly spochybněly radou a zároveň u těch projektů, jak se realizovalo, tam byly otázky eh, správní, totiž tady chci na této půdě potrhnout, že je to stejně důležité tam ty prostředky, jako když jsou nezávislé. Nyní prostředky, případně dodatečné u toho sedmého rámcového programu. To chceme mít, aby byl mít nevás, nezávisle. Galileo je velká věc, ITRE, ITER taky. Máme tam určité nezávislé projekty a ty musí být i řízeny nezávisle. Ty nespadají do obvyklých záležitostí v rámci FP7. A pokud se přetáhne, finanční rámec, tam by měl být stejný postup jako u čehokoliv, kde je třeba dodatečných částek. A zároveň i náš výbor se musí zabývat otázkou financování malých středních eh, podniků. Oni mají vlastně opačný problém. Jsou příliš malí a i ten rozpočet je pak vlastně takový malý. Ale Přístup našeho zpravodaje je velice pozitivní, právě tak, jak zvažuje pravomoci ITRE a vy v rozpočtovém výboru budujete mosty, takže um, určitě, pokud se dohodneme, tak to bude téměř procházka růžovou zahradou. Děkuji, paní Kanšan. Děkuji, pane předsedu. Děkuji, Francesco, rovněž. Vše jsi řekla skvěle. I tvůj pracovní postup je výborný. Srdečně ti za všechno děkuji. Myslím si, že nezmínit vynikající procedury, racionalizaci, efektivitu by bylo opravdu chybou. Musíme se snažit o ty pobídky. Ale to vše nestačí. Minulý týden v Štrasburku jsme přijali parlamentní iniciativu, která se týká právě nových forem financování. A tam bychom měli rozlišovat mezi těmi euroobligacemi a těmi projektovými obligacemi. To se musí opravdu vidět jako dvě různé záležitosti. Jde i o takový obtížně aplikovatelný princip případě projektu, tam se domnívám, že situace vypadá pozitivně, tedy otázka z mé strany zní. Je to cesta, kterou chcete jít kupředu, chcete tam pokračovat, chceme dospět ještě dál? Já si totiž myslím, že bude obtížné, abychom přišli s něčím, v rámci agendy Evropy 2020. Musí to být opravdu silná karta, kterou musíme zahrát, abychom v této hospodářsky obtížné situaci svých cílů dosáhli. Tedy my opravdu spoléháme na projekty, kde bude angažován i soukromý sektor. Pan kolega Balšítes. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiamas Balzani už iš tikrųjų tokį. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Palzany za to, že mezi nás přišla, abychom hovořili o rozpočtu pro rok 2012. Při připravování rozpočtu je nutné být na paměti nejrůznější iniciativy. Je jasné, že tyto iniciativy budou velice eh, Mm, široké a že na všechny nebudou peníze, nebude k dispozici více peněz. To znamená, že už dnes je potřeba, abychom znali strategické cíle komise a rady, abychom věděli, co hodlají financovat v roce 2012. abychom byli schopni nějak eh, zúžit eh, rozsah našich návrhů. Eh, je třeba mít na paměti objem financování. Možná by rada mohla také představit objem financování. Víme, že máme EIB, investiční fondy, soukromé fondy, máme evropský rozpočet. Ale v minulosti některé mechanismy nefungovaly především pro malé a střední podniky. 15 miliard z evropských fondů se dostalo do soukromých bank. Musíme se skutečně poučit. Strategie EU 2020 ehm, se může změnit s ohledem na poslední události v Japonsku. Proto bychom měli požádat komise, aby předložila své priority pro rok 2012 abychom věděli, jestli je třeba rozvíjet nové projekty nebo uh, pracovat na těch současných. Lena Ek. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajce, že mezi nás přišla a děkuji také za ty priority, které zmínila. Já jsem eh, koordinátorkou za liberály, ale jsem také mluvčí, pokud jde o EU 2020. A když politické skupiny pracovaly na usnesení k EU 2020, zjistili jsme, že zde jsou určité eh, nekonzistence, eh, že neodpovídá eh, to, kudy se chceme ubírat a to, co je v rozpočtu. Takže je potřeba projít si jednotlivé řádky, jednotlivé položky v rozpočtu a podívat se na to, jestli to skutečně odpovídá dosahování cílů udržitelného růstu, který jsme stanovili v parlamentu. Není to jednoduché, ale je to nesmírně důležité. Mám velké obavy, pokud jde o evropskou konkurenceschopnost, především eh, z dvou pohledů. První se zmiňuje ve sdělení eh, komisařky Hedegardové o klimatu. Nejde zde jenom o klima, ale také o investice. Evropské investice představují 90 HDP, tedy kapitálové investice. Čína 48 Indie 35 Korea 26 Abychom dosáhli cílů EU 2020 musíme se soustředit na investice. A samozřejmě eh, výzkum a inovace jsou jedna věc, energetická infrastruktura je druhá věc. Musíme zajistit, nebo víme, že ceny energii v budoucnu eh, porostou eh, kvůli tomu, že je stále méně zdrojů a krize v Japonsku tuto situaci nezlepšuje. Co tedy potřebujeme pro konkurenceschopnost a pro občany EU je výzkum a inovace. A také, když se podíváme na mezinárodní srovnání, pokud jde o investice do výzkumu a inovací, jsme na tom také špatně ve srovnání s USA. Pokud se podíváme na evropská a americká čísla, na veřejné financování, veřejné financování je stejné. Ale pokud se podíváme na soukromé financování, okamžitě prohráváme eh, v této soutěži. A není to malý rozdíl, je to obrovský rozdíl. A to se týká také Číny. Takže investice do výzkumu a vývoje a inovací a do cílu strategie EU 2020 v rozpočtu, to je naprosto zásadní. Musíme zároveň pečovat o to, co už funguje. A já bych eh, zmínila plán SET, eh, strategická energetická technologie. To je plán, který neustále zmiňuje komise, který neustále zmiňují členské státy. Ale pokud se podíváme na financování, je to méně než 50 Je to částečně z rozpočtu EU, ale zároveň je zde potřeba fin- kofinancování ze strany členských států. E, existuje problém s tím, že členské státy e, stahují spolufinancování na poslední chvíli. A poté k investici nedojde. A to je obrovský problém. A čtvrtý bod, který bych chtěla změnit, je rozpočtová eh, disciplína. Já se domnívám, že z ústavního hlediska je skutečně a eh, znepokojující, že rozhodnutí o ITERu eh, činí jeden orgán a financování má na starosti jiný orgán. Já si myslím, že ti, kteří činí rozhodnutí, musí také poskytovat financování. V kombinaci s nedostatkem rozpočtové disciplíny pro eh, projekt ITER je to velký problém, především eh, s ohledem na finanční krizi. Transparentnost a rozpočtová disciplína jsou v tomto kontextu zásadní. Já se domnívám, že s parlamentem nejsou největší problémy, že největší problémy jsou spíše s radou. A já vás žádám, abyste je požádala, aby dodrželi své sliby. A také pokud jde o financování společných projektů. A děkuji. Nyní se ještě dva hlásí o slovo, ale prosím vás velmi, velmi stručně, protože jinak kolegyně už nebude mít čas na odpověď paní Angelis. Please. Grazie. Grazie, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Rovněž děkuji Francesce, protože tato tyto druhy diskusí jsou vždy velice užitečné, zejména to, že máme možnost hovořit o tak důležitom tém tématu jako tvorba rozpočtu přímo s odvětvovým výborem. Žijeme v dobách hospodářské krize. Finanční zdroje chybí, proto je důležité, abychom využívali těch zdrojů, které k dispozici máme, co nejlépe. První otázka tedy v tomto kontextu, kterou považuji za zejména důležitou, ta se týká kvalitní kvantity z hlediska vynakládání prostředků. Investice by měly být produktivní, a v situaci zejména takové hospodářské recese musíme investovat do zaměstnanosti a do růstu. Tady se jedná o téma, které právě mi leží na srdci. A stejně jako si sama řekla na úvod, jde o priority, o určitou schopnost rozhodovat se strategicky. k prioritám by měly patřit právě inovace. Kdybychom neinovovali, tak eh, nebudeme nikdy žít v budoucnosti. Bez investic do výzkumu nebo do inovací nebude ta správná budoucnost. Takže to je naše priorita. A druhá otázka, jak nejlepším způsobem podporovat malé a střední podniky protože ekonomika a produktivita Evropy právě leží na bedrech malých a středních podniků. A oni potřebují zacílené nástroje, jež budou reagovat na jejich konkrétní potřeby. Tedy jak bychom mohli například pomoci malým středním podnikům eh, v tom, aby byli aktivnější v sféře výzkumu. A pak energetika, obnovitelné zdroje a energetická bezpečnost. To je opravdu velice aktuální téma, zejména z hlediska e, stávající situace v Japonsku. A právě v této fázi bychom měli opravdu věnovat pozornost i tomu. A stejně tak boji s klimatickými změnami. E, děkuji, pane předsedo. Já bych rád upozornil na následující záležitost. Část projektů každý rok je spolufinancována jak členskými státy, ale rovněž z rozpočtových prostředků regionu a městských samozpráv. A tady bych chtěl podtrhnout, že ta konsolidace veřejného financování v mnohých členských státech rovněž velice rozhodně podtrhuje snižování veřejného zadlužení. A v rámci tohoto snižování zadlužení musí participovat i samozprávy, které zároveň mají spolufinancovat určité projekty. A jak to může dopadnout? Může se totiž ukázat, že některé projekty, které mají být spolufinancovány z prostředků Evropské unie, mohou z důvodu toho, že v regionu nebo eh, na eh, úrovni obce nebýt realizovány. Já už mám takové signály, zejména pokud byl prosazen nějaký větší projekt, tak tam to je problém, že ty dodatečné finance nebudou. A proto se může ukázat, že přesto, že budeme mít určité priority, určité principy na ten rok 2012, včetně strategických priorit, budou případně ohroženy. A pak druhá věc, ta se týká malých středních podniků. Ty rovněž částečně čerpají, i když těch peněz je stále méně, na vývoj podnikatelských aktivit, e, výzkumné činnosti a právě například malé střední podniky si musí brát úvěry protože e, ale e, podmínky poskytnutí úvěru jsou stále přísnější. Část těchto malých podnikatelů je bankami zamítána. Takže oni ty finanční prostředky nakonec nedostanou. A přesto, že někdy i uspěli v unijním eh, projektu a dostali eh, ty fondy, o něž se ucházeli, tak pak to nemohou realizovat, protože nemají úvěry. Takže to jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá v kontextu těch principů na rok 2012 a jejich eh, realizace a promyšlení. Srdečné díky. Nyní bych si dovolil dát slovo paní Balzany, aby se vyjádřila alespoň k některým z těchto připomínek a komentářů. Prosím. Grazie, sono stati tut... Děkuji. Všechny příspěvky byly nejenom velice zajímavé, ale také velice užitečné. Především pokud jde o definici priorit, které by měly být v rozpočtu eh, 2012. Proto je velice důležité, abychom od samého počátku se pokusili no, tuto práci dělat s ohledem na strategii 2020. Myslím si, že to také dobře zapadá do tohoto výboru a je vaší aktivity. Slyšeli jsme tady různá témata a musíme se snažit vytvářet bezpečnou energii, energii z obnovitelných strojů a je tady mnoho priorit, které v rámci strategie 2020 mohou být rozhodnuty a mohou být podporovány od tohoto výboru. Ale bylo tady řečeno také něco velice zajímavého, v podstatě poprvé. Setkala jsem se už s ostatními výbory, ale tady to je nové. Hovořilo se o spolufinancování, o příspěvcích k financování. Jeden kolega tady hovořil o diskuzi ze Štrasburku, kdy se schvalovala zpráva Podimáta a celkově z toho vyplývá, že je tady pocit, že náš rozpočet bude nedostatečný. A my samozřejmě nechceme mít eh, jenom Evropu, která bude stále aktivnější. To je samozřejmě pozitivní, ale na druhé straně je obtížné pokrýt eh, všechny ty aktivity, všechny ty pravomoce, protože, a je tady také problém důvěryhodnosti, protože sice se zve, zvyšují pravomoce, ale nezvyšují se finanční prostředky a potom je ve hře právě důvěryhodnost celé instituce. Jsou to důležitá témata, rozpočet to celé musí samozřejmě také zohledňovat. Minulý rok bylo naše rozpočtové řízení velice otevřené ostatním tématům, finanční výhled a tak dále. A nakonec se to velice zkomplikovalo a bylo obtížné rozpočet uzavřít a schválit. A proto musíme být tentokrát velice konkrétní Náš cíl by měl v první řadě spočívat v tom, že si velice dobře konkrétně stanovíme cíle pro rozpočet 2012. Hovořilo se tady o eurobondech, budoucích strojích a je to nový úhel pro naši politickou diskuzi, ale zatím ještě k tomu nemůžeme říct nic konkrétního. To je něco, kde ta rozhodnutí padnou teprve později. Ovšem, příští týden v Bruselu na plenárním zasedání budeme mít usnesení, které obsahuje eh, částečně tyto prvky, ale jde o politické otevření. Je to něco, co ještě neexistuje, nemůžeme k tomu napsat žádná konkrétní čísla, ale už to musíme nějak politicky uchopit. Musíme to dát do dokumentů, které provází rozpočet. Eh, musíme tam upozornit na to, že je potřeba tyto věci zdůrazňovat. Bylo také vidět, jak je to pro nás zajímavé a důležité, když jsme ve Strasburku pro to hlasovali. Potom spolufinancování. To je něco, co má částečně i negativní dopady na rozhodování o rozpočtu. Veřejné orgány jsou v problematickém období, malé a střední podniky, institucionální eh, struktury. Je to velice složitá situace a Úsilí Evropské unie je tady velmi často mařeno, protože chybí synergie. Je to důležité také proto, protože si musíme stále znovu před oči připomínat jaký je náš cíl, odkud jdeme, kam jdeme. Musíme zlepšit kontakt mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty. Nemáme vytvářet pouze ekonomické synergie, ale je to důležité také proto, abychom překonávali určité blokády. Někde třeba chybí spolufinancování, je to nepřiměřené finanční prostředky, které využíváme tady. Eh, jsou nepřiměřené, protože se potom nemohou na druhé straně vynakládat, protože chybí ta část spolufinancování. Takže tady do toho musíme jednoznačně zapojit členské státy a musíme je upozorňovat na to, že evropský semestr je myšlen právě tak, že máme lépe pochopit, ve kterých oblastech musíme na národní úrovni také investovat tak, abychom co nejlépe využili příležitosti, které přináší evropský rozpočet. Okamžitě tedy začneme pracovat na evropském rozpočtu, který bude jasný a který také přinese poselství členským státům, jejich rozpočtovým výborům, které potom budou přijímat svá finanční rozhodnutí tak, aby byla v souladu s rozhodnutími, které přijímáme my na evropské úrovni. A když usilujeme o konzistentnost, tak jde o to, že chceme, aby se odstranily problémy při spolufinancování. Samozřejmě všechny je neodstraníme, ale chceme je maximálně omezit. Jde o to, aby ty šance, které přináší evropský rozpočet, byly opravdu využity. A okamžitě musíme začít s tím, že tato témata v našem rozpočtu i v národních rozpočtech budeme více zohledňovat. To znamená, musíme být ve větším kontaktu s národními parlamenty. A výdaje musí být kvalitní. Zmínil to tady kolega De Angelis. Prostředky musíme vynakládat kvalitně. To je další priorita. Musíme být realističtí, musí to být užitečné. Tedy nejprve musíme priority definovat, a tam, kde je to možné, musíme zkoumat, jak akce, projekty a programy zafungovaly, abychom mohli postupovat selektivně, vybírat nejlepší projekty a potom je podporovat. Pak jsou tady i negativní priority, které možná budeme muset nově strukturovat, tedy to celé budeme muset nově strukturovat, tak abychom ty věci, které nezafungovaly, už dále nepodporovali. A některé kroky možná už nejsou aktuální, protože se změnila situace. Tedy diskuze je otevřená, já doufám, že teď se tady všichni dobře propojíme propojíme aktivitu našeho výboru s ostatními výbory, že se nám podaří stanovit hlavní priority a podaří se nám zabránit tříštění zdrojů, protože to je největší eh, nepřítel efektivního rozpočtu. Děkuji paní Balzány, velice srdečně vám děkuji ve jménu všech kolegů. Myslím si, že toto bylo velice dobré rozhodnutí, že jsme se pokusili se setkat a vzájemně si vyměnit názory. Každý z nás už teď má lepší představu o tom, kam naše práce směřuje, jak uvažujeme a dosáhneme toho nejlepšího účinku. Samozřejmě, když si moudře pohovoříme, tak také lépe můžeme naplánovat čas. Takže vám za všechno děkuji. Myslím si, že to bylo velice přínosné. Děkuji vám. Dámy a pánové, tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme zde změnu na pořadu jednání a dostáváme se tak k diskusi o přeskumu sedmého rámcového programu pro výzkum v polovině období Máme zde k tomu zprávu, jejímž autorem je pan Ody. Předávám mu slovo a poté budeme pokračovat. Pane Ody. Děkuji, pane předsedo. Má první slova eh, budou patřit Evropské komisi. Jsem velice rád, že je mezi námi a také tady vítám zástupce rady. Děkuji za vynikající příspěvek k problematice hodnocení a ne revize. <clears throat> Vrátím se k tomu později. Stručně bych nastínil kontext této zprávy. Sedmý rámcový program byl vyjednán a odhlasován v roce 2006. To znamená, že byl také součástí revize Lisabonské strategie, jejíž cíl byl učinit z Evropské unie prostor, který bude nejvíce konkurenceschopný na světě do roku 2010. Byla tady na to věnováno 53 až 54 miliard euro ve srovnání se 17 miliardy e, šestého rámcového programu, takže e, jsou to poměrně velké částky samozřejmě. Zpráva, kterou vám předkládám, se zabývá pouze sedmým rámcovým programem. Bylo mi řečeno, že bych měl se zaměřit i na osmý rámcový program, ale já jsem se rozhodl věnovat se pouze sedmému ze tří důvodů. Od politického jednání tady totiž přibyly tři nové prvky, nad kterými bychom se měli zamyslet, abychom se mohli rozhodnout, jestli ano, budeme eh, tady politicky usilovat o využívání tohoto rámcového programu. Za prvé, eh, Lisabonská strategie selhala a teď tady máme eh, strategii 2020 a výzkum je tady opět zúrazňován jakožto něco, co přispívá ke konkurenceschopnosti Evropské unie a tedy k blahobytu Evropské unie. A potom tady máme novou Evropskou komisi a mm, nové instituce. A ta třetí rámcový program byl schválen před krizí v roce 2006 a teď jsme uprostřed krize, máme rok 2011, zůstávají nám roky 2011, 12 a 13. Jsou to roky, kdy se chceme dostat z krize, jsou to velice eh, citlivé roky a proto tady je otázka, zda využít tento program k posílení těchto eh, kroků během těchto let, aby nebyla tak eh, problematická. Eh, ty čtyři roky podle účetnictví byly utraceny 26 miliard a do konce programu nám tady zbývá 29 miliard. Říkám, že to jsou naplánované závisky, a to znamená, je to, jsou to finanční prostředky, které budou uplatněny ještě v roce 2014 a 2015, než se vlastně rozběhne ten další program, eh, osmý rámcový program. Takže nejprve k hodnocení. Nejprve bych chtěl skutečně pochválit eh, nezávislé odborníky za kvalitu hodnocení, to už jsme zmínili včera, a mám tři připomínky. Opakuji, že my, Evropský parlament, nemáme globální náhled na výzkum v členských státech a ve, v souvislosti s Evropskou uní a potom na to, co se děje ve zbytku světa, se kterým jsme v hospodářské soutěži. Pokud jde o regiony, tak Evropská unie vlastně tady financuje i strukturální fondy strukturální fondy jsou lisabonizovány, to znamená, že výzkum je eh, také cílem ze strukturálních fondů a nemáme tady globální náhled na to. Potom pokládám otázku Evropské komisi. Neměli jsme hodnocení o specifických programech k Euratomu, protože já si myslím, že tady vlastně byly dva programy. Jeden ten hlavní program, ale potom je tady ještě specifický program, který zahrnuje asi dvě miliardy a končí v roce 2011 a který je specificky zaměřený na Eurotom a já mám takový pocit, že tady nebylo hodnocení k této věci, na rozdíl od toho, co požaduje text specifického programu eh, na tyto dvě miliardy. A dnes odpoledne no, budeme diskutovat také o nukleární problematice a tento program chce také e, zkoumat bezpečnost jaderného programu a potom komise měla čtyři měsíce na zaslání svého sdělení a já jsem měl pouze jedenáct dní na to, abych vypracoval tuto zprávu, takže velice rychle e, tady zmíním složky mé zprávy. Otázka třetího odstavce. E, je tady ten, přináší tento program nějakou přidanou evropskou hodnotu? Na prvním zasedání mi bylo řečeno, musíš napsat, že ano, že rámcový program přináší něco přidaného. Já jsem napsal, že ne, ale potom tam byly pozměňovací návrhy, že, to, že ano, že něco přináší. Ale mě by zajímal váš názor, protože tato přidaná hodnota není zcela zjevná. Myslím si, že jsou tady proto dva důvody. Za prvé, je to tak strašně komplikované. Ostatní řečníci se domnívají, že evropská přidaná hodnota je samozřejmě ve zjednodušení, ale to není zřejmé. A další prvek je to, že je tady obrovské množství nástrojů a někdy si klademe otázku, jestli to letadlo vůbec řídí nějaký pilot. Takže eh, jsme vyžádali moratorium o zhodnocení a upřímně si myslím, že je tady přidaná hodnota eh, od Evropské unie, takže já tam předložím pozměňovací návrh, který upraví můj vlastní odstavec. Potom, pokud jde o spolupráci. Důležitou roli hrají samozřejmě malé a střední podniky. Je potřeba skloubit aktivity Evropské unie a členských států, aby tady nebyly zdvojené aktivity. Musíme strukturovat evropský výzkumný prostor a potom je tady potřeba mít také eh, odstavec, nebo je tady odstavec o Evropské výzkumné radě. Takže musíme si položit otázku, pokud tady máme toho pilota v tom letadle, tak jestli chceme dále budovat eh, Evropskou výzkumnou radu, pokud musíme si to položit eh, z pohledu strategie, financí a také, eh, jak by vypadala její politická autonomie. Potom eh, navrhuji také pozměňovací návrh k obraně. Ve smlouvě k tomu něco je. A teď můžeme mluvit o tom, jestli nenastal okamžik, kdybychom měli mít výzkum o obraném průmyslu. Předložím pozměňovací návrh tak, abych ten svůj odstavec vlastně eh, oddělili eh, od sedmého programu, protože tam není žádný základ pro to, abychom mohli obraný průmysl financovat, eh, tedy výzkum obran, v oblasti obrany. Navrhuji, abychom tento odstavec tedy zatím nechali stranou a diskutovali o tom Potom odstavit 17, teritorializace výzkumu. Jde o to, aby tady byla soudrž, eh, pardon, konsistence mezi fondy soudržnosti, kde se to uplatňuje na regionální, lokální úrovni a naším programem a musíme si říci, jestli vedle financování té špičkovosti a důležitých středisek, jestli by nebylo vhodné rozdělit výzkumné aktivity na všechna území Evropské unie, je to problém spíše lokalizace výzkumu. Já si myslím, že my máme zájem na tom, aby se to rozdělilo na všechna území, protože máme eh, geniální eh, výzkumníky po celé Evropě a to, co nám tady zatím ještě úplně neladí, to je vlastně propojení všech a měli bychom využít nové technologie, eh, například videokonference, kde vlastně by to bylo i tlumočeno a naši vědci by potom mohli eh, spolu v reálném čase spolupracovat, eh, protože si tu informací by tedy opravdu chtělo vést společný výzkum. Eh, potom mezinárodní závazky, komercializace, to je velice důležitý aspekt. To by mělo být spojeno s každým projektem, potom důraz na inovace a chci se vyjádřit ke zjednodušování. Neměli bychom opouštět to, co jsme schválili ve zprávě paní Karvalo. Včera jeden hodnotitel hovořil o toleratelné chybovat, chybovatost, chybo, chybovosti. A já si myslím, že tady bychom se dopustili chyby, protože politicky je neprodejné to, že eh, něco takového by mohlo být ve vědě. Ať se výzkumníci starají e, o vědu a auditoři o audit, ale měli bychom mít pracovní skupinu mezi naším výborem a výborem pro rozpočtovou kontrolu, tak, aby reforma finančního nařízení zohledňovala i politicky právní základy, které potřebujeme, proto abychom mohli realizovat to, co je ve zprávě Karvalo. Takže to je to, co bych já navrhoval. Je to podle mě rozumnější, eh, než se pouštět do nějakých politicky nejistých podniků. Takže, kolegové, to je vše teď velice napětě očekávám vaše poznámky. Budeme spolupracovat a společně se zpravodají ostatních politických skupin se budu snažit nalézt kompromisy, tak abychom tady měli opravdu silný signál, pokud jde o evropskou přidanou hodnotu a pokud jde o průmysl, tak si kladu otázku, jestli bychom neměli vyslat silný signál Evropské komise, komisi, tak aby v příštích eh, obdobích jsme mohli vytvořit velké výzkumné eh, infrastruktury, na světové úrovni v tematických oblastech, které identifikovali odborníci, tedy stárnutí populace, energie, klima, eh, velký program o rakovině, proč ne? Eh, tam bychom mohli být první ve světě, potom energie, biotechnologie, pardon, nanotechnologie. Takže e, opravdu měli bychom využít ty možnosti, kde bychom mohli být první ve světě ve prospěch našich občanů, ve prospěch Evropy role žen. Já jsem to tam ani nevložil, protože tady, a tady i očekávám, že k tomu přijdou pozměňovací návrhy. To je tedy prezentace této zprávy. Já si uvědomuji, že ta zpráva není dokonalá, ale měl jsem málo času, takže vás prosím o pochopení. Děkuji eh, samozřejmě všem spolupracovníkům z mé politické skupiny, z komise. Zkrátka děkuji všem, kteří mi pomohli. Já rovněž děkuji. A jako první paní kolegyně Thompson. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda poděkovala panu Odimu za eh, skvělou práci eh, a zprávě o střednědobém přehledu toho sedmého rámcového plánu. To je totiž jeden největší světový program toho druhu. A naše postřehy budou platit nejen vůči tomuto programu, ale rovněž, když se budeme zamýšlet nad tím osmým strategickým rámcem. Je to základní nástroj, kterým odpovídáme na velké výzvy, jim, jimž Evropa čelí v oblasti stárnutí, klimatických změn a tak dále, ale rovněž ty globální výzvy, tedy konkurenceschopnost ve světě Evropy jako celku. Já bych ráda zmínila určité priority, kde se domnívám, že leží těžiště při tomto přeskumu. Za prvé, myslím si, že by se tady měla soustředit um, na jeden problém u FP7, což je byrokratická zátěž. Tady opravdu potřebujeme zjednodušení jak u reálných eh, těch stávajícího eh, rámcového programu, tak i u toho budoucího, tak jak už bylo eh, poznamenáno voláme po zjednodušení. Další záležitost. Potřebujeme větší flexibilitu, zejména v oblasti spolupráce. Flexibilita mezi různými rozpočtovými kapitolami i rozpočtovými řádky, tak abychom pak mohli eh, alokovat ty prostředky tam, kde se provádí ten výzkum. Nesmí tam být finanční překážky eh, inovaci. To se ještě v té zprávě dostatečnou měrou nepotrhuje a já si vzpomínám, když jsme eh, měnili nebo upravovali ten sedmý rámcový program, tak právě my v parlamentu jsme potrhovali význam těch eh, transdisciplinárních týmů a toho aspektu um, eh, stružování různých odvětví a združování výzkumu mezi odvětvově. Rovněž jde o znalostní cyklus. Tady musíme lépe potrhnout provázanost a význam provázanosti vzdělávání eh, univerzit, výzkumu vývoje a odvětví, kde to pak bude uplatňováno v praxi. Pouze takovýmto způsobem se zbavíme těch přihrádek, když hovoříme o průmyslu nebo hospodářství, malých středních podnicích, ale o kterých typech odvětví, případně malých středních podnikatelů zde hovoříme. Ne všechny to zajímá. Rovněž když hovoříme o velkých odvětvích. Například, jak může v rámcovém sedmém programu se účastnit například mořská odvětví mm, mořské dopravy tam by to bylo důležité. A jinak eh, ta dimenze genderová Víme, že 70% eh, studentů univerzit jsou ženy. V některých zemích je to více, v jiných méně. Ale cílem je že by se eh, v sedmém rámcovém programu měl účastnit 40% žen a v současné době je to pouze 21%. A tady v té zprávě tato dimenze chybí. Já jsem koordinátorkou výboru FEM tedy pro ženy a dnes jsme vůči této zprávě vypracovali určité návrhy, tam jsme o tom hlasovali. A právě moje pozměňující návrhy budou hovořit o tom skleněném stropu, který se týká často žen a rovněž to, co už bylo doporučeno v šestém rámcovém programu, v tom koncovém hodnocení nebylo splněno takovým motivem včerejších i dis, dnešních diskusí je dosažení rovnováhy jednak eh, tím, že budeme odměňovat špičkovost, ale zároveň, že každá země má možnost dohnat ty ostatní. Tedy ano, musíme podporovat ten výzkum, kde nemá možnost určitý region se ho účastnit použitím regionálních fondů. Rovněž celounijní koordinace mezi členskými zeměmi. Politika, vědní politika v jednotlivých členských zemích by měla být lépe koordinována. A vidím, že sedmý rámcový program by měl být tím katalyzátorem. A tady souhlasím s tím, co v hodnocení zaznělo včera. Ano, rámcový program měl pozitivní dopad a vytvořil přidanou hodnotu v Evropě. Tedy já se těším na další spolupráci eh, s panem zpravodajem a i s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Další paní Matias. obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também começar, tal como a colega, por. Eh, já bych rovněž ráda jako ostatní kolegové nejdříve e, uvítala tu zprávu pana Ody. Já značnou měrou mohu souhlasit s těmi náměty a návrhy. Rovněž co se týče kontinuity té skvělé práce paní kolegyně Kavajo k zjednodušování a této zprávě, která eh, jakoby v mezidobí zkoumá, je to ten střednědobý přeskum a tak by to mělo platit i u dalších zpráv, když hovoříme o strategii výzkumu či eh, obsah osmého rámcového programu. Rovněž tady drobná připomínka Já chápu, že se nedá vše rozpracovat do úplných detailů, proto pouze pár takových obecných poznámek. Mnoho z toho, co se zde dá říct eh, ke spolupráci, s tím mohu souhlasit, ale jde nám o to, kdo. To je rovněž důležitá součást toho rámcového programu. Jak bychom mohli prosazovat povědomí u občanů. Tady už je pár pozitivních podnětů už zpracovaných, ale já bych se ráda věnovala těm, kde to ještě dořešeno není. Tady ta osobní sféra rovněž musí být upravena. Máme například programy mobility, máme stipendia Marie Curie, ale mobilita není vždy synonymem solidní vědecké kariéry. Musíme zohlednit i to, že takový vědec musí svůj kariérní postup rovněž konsolidovat. Proto se musíme snažit snižovat určitou nejistotu, která eh, panuje mezi vědeckými pracovníky v mnohých členských zemí musíme pomáhat mladým lidem a ženám, jež se rozhodnou pro vědeckou kariéru. To by rozhodně pomohlo k lepší rovnováze. A další poznámka. Mám velikou radost z toho, co čtu v bodu číslo 30. To jsou právě ty největší výzvy. Těmi se musíme zabývat. A já se domnívám, že v posledních dvou letech trvání toho programu bychom se opravdu měli postarat o to, aby část finančních prostředků byla vynaložena na to, abychom se snažili zmírnit dopady této současné finanční krize, což znovu nastoluje otázku priorit. Ty jsou samozřejmě definovány politicky, ale hodnotí se jejich výsledky, byly to správné priority, tam vlastně to nevíme. Nemáme žádné zpětné hodnocení, proto si myslím, že by v bodu 14 se mělo navrhnout větší jistotu. Investovat do určitých eh, jistot. A otázka je, přinášejí ty investice něco? A vše se musí prověřit, například do obraného sektoru. Zda se tedy má investovat. Zda se to vyplatí. Já ještě podám pozměňovací návrhy, vše ještě zkusím dále dotáhnout, ale chtěla bych obecně říct, že se jedná o nesmírně významnou zprávu. A zde máme nástroje a podněty nikoli pouze pro konkurenceschopnost v rámci Evropské unie, ale rovněž globálně. Výzkumné programy by měly být i nástrojem soudržnosti a snižování rozdílu mezi členskými státy. Jedná se o evropský program, tedy měl by být lépe skoordinován s národními regionálními programy. Pouze tak se podaří vytvořit a posílit evropský výzkumný prostor. Pan Marcinkiewicz. Marcinkiewicz. Ano, jmenuji se Kevič. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád srdečně poděkoval panu Ody za takové velice, takovou velice konkrétní zprávu, která reaguje na současnou hospodářskou situaci a zároveň se snaží přispět k realizaci strategických cílů Evropy 2020. Rád bych se zmínil o něčem, co už zde bylo zmíněno, totiž klíčová věc, něco, co už bylo započato v roce 2010. Zjednodušování, likvidace administrativních bariér, překážek, které často brání jednotlivcům ucházet se v těch konkurzech o finanční prostředky. Komise přišla se sdělením týkající se zjednodušování a rovněž při um, podávání finálních zpráv a rozpočtu. To bude klíčové, když budeme um, pracovat nad dalším rámcovým programem a nad jeho finančním aspektem. Tam je důležité e, být průběžně ve styku s rozpočtovým výborem. Zároveň jedním z těch eh, důležitých eh, aspektů je nedostatek reprezentativního zastoupení určitých členských států, zejména některých nových členských států. V souladu se závěry Rady pro konkurenceschopnost z 9. března letošního roku se má Evropská komise věnovat zprávě, kde zkusí proanalýzovat a e, zjistit důvody tohoto stavu věci a navrhnou řešení ještě před koncem letošního roku. To musíme sledovat, abychom dosáhli lepších výsledků na základě těchto závěrů. Děkuji, paní Cavalio. Thank you very much, President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pogratulovat panu Odimu k této zprávě. Chci jenom připojit několik malých poznámek, které by pan Ody mohl zapracovat do svého návrhu. Já naprosto souhlasím s tím, že musíme změnit to, co by se mělo změnit. A nyní e, máme nové priority, které e, neexistovaly ve chvíli, kdy byl navržen sedmý rámcový program. Jedná se především o energetiku. E, dále je třeba krást větší důraz na roli EU v globalizovaném světě, stárnutí a tak dále. Pokud jde o strukturu, já se domnívám, že bychom eh, měli ponechat jako hlavní pilíř eh, spolupráci v rámci výzkumu a také výzkum, který se soustředí na velké výzvy. Zároveň se domnívám, že by bylo dobré mít určitou rovnováhu mezi tím přístupem z dola a stanovováním politické agendy z hora. A bylo by také dobré mít určité procento věnované novým myšlenkám v rámci programu, to by bylo zcela zásadní pro nové technologie v oblasti IKT. Evropský, eh, Evropská výzkumná rada a Marie Curie mají dobré výsledky, eh, takže je potřeba je podporovat. Pokud jde o společné technologické iniciativy, a malé a střední podniky jsou zde některé věci, které je třeba změnit. Je třeba, aby společné technologické iniciativy byly otevřenější vůči malým a středním podnikům. Zároveň se musíme podívat na programy, které se soustředí na malé a střední podniky. A mohli bychom zavést nějaké nástroje pro valorizaci výsledků, které neexistují v současné době v sedmém rámcovém programu. Na závěr bych chtěla říci, že bychom se měli soustředit více na zapojení mladých výzkumníků, nejenom konkrétních lidí, ale také v rámci spolupráce, takže projekty by mohly být navrženy tak, aby zahrnovaly mladé vědce do výzkumných projektů. Pokud jde o zjednodušování, naprosto souhlasím s přístupem pana Odyho. Měli bychom se podívat na Eh, zprávu o zjednodušení a měli bychom zajistit, aby v sedmém rámcovém programu jsme udělali všechno, co ještě komise neudělala, ale co je ještě možné udělat bez přeskumu finančního nařízení. V, v přeskumu v, pro, v polovině období bychom tak eh, měli eh, mít zahrnuto to, co ještě nebylo uděláno komisí. Děkuji. Nyní paní Del Castillo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla pogratulovat zpravodaji panu Ohodimu, protože předložil dokument, který je podle mého názoru velice dobře strukturovaný a velice zajímavý. Nechci opakovat to, co už zde zaznělo. Na začátku bych chtěla říci a to, co jsem řekla dnes dopoledne komisařce Geigen Quinové, pokud provádíte hodnocení sedmého rámcového programu, má to dva dopady. Eh, první je ve střednědobém výhledu. Jsou zde některé věci, které fungovaly dobře, které nefungovaly dobře a je dobré, abychom z toho vycházeli ve chvíli, až budeme navrhovat eh, osmý rámcový program. Ale jsou zde některé věci, které už nemůžeme použít pro sedmý rámcový program, protože nám nezbývá dostatek času. Máme programy, které už byly schváleny na rok 2011 a 2012. Některé eh, eh, části financí už jsou alokovány. Ale je zde ještě další dopad eh, takovéhoto přeskumu. Existují některé věci, které je možné realizovat do konce sedmého rámcového programu, eh, což je eh, do roku 2013, přibližně dva roky. Mohu uvést příklad na základě jedné věci, kterou navrhuje pan Ody. V odstavci 14 zpráva poukazuje na jednu věc, kterou považuji za zajímavou. Já se nejsem jistá, jestli je to něco, co je možné realizovat ještě v rámci sedmého rámcového programu. Jedná se o Evropský výzkumný plán, plán pro obranu a technologie v oblasti obrany. Nevím, jestli je možné to implementovat eh, v následujících letech, ale každopádně by to bylo zajímavé pro osmý rámcový program. A možná bychom mohli udělat ta následující. Pokud jde o technologie dvojího užití, možná bychom mohli vypracovat eh, něco, co by eh, bylo praktičtější a jednodušší ve srovnání s tím, co existuje nyní. Eh, to bychom měli dělat také eh, v ostatních oblastech, kde je třeba provést zjednodušení. Jsou zde některé věci, které ještě nebyly udělány a jsou zde věci, které můžeme realizovat okamžitě a věci, které se budou stahovat až na osmi rámcový program. Takže si myslím, že parlament eh, v této zprávě musí se soustředit na tyto dvě věci. Věci, které je možné realizovat hned, abychom zlepšili sedmý rámcový program a věci, které budeme realizovat až v rámci osmého programu. A a poslední věc, ta se týká odstavce 17. A Zde se navrhuje, aby politiky v oblasti výzkumu a vývoje byly chápány územně. Já se domnívám, že je zde celá řada nebezpečí a zde mohou být, to může jít proti našim politikám, které podporují špičkovost. Špičkovost e, by měla být základním rysem politiky výzkumu v Evropské unii. Domnívám se, že využívat zdroje územním způsobem je využívání, které eh, prochází strukturálními fondy. Zde musíme být velice opatrní, pokud zde máme takovouto formulaci. bez ohledu na rovnováhu z územního hlediska. Zde hlavním principem je špičkovost, hlavním principem pro výzkum. Pokud tomu tak nebude, budeme se muset něčeho vzdát. Není možné snažit se potěšit všechny. Pokud se o to budeme snažit, narušíme ten, to hlavní těžiště které máme v oblasti výzkumu. Potřebujeme zjednodušování, potřebujeme flexibilitu, pokud jde o řízení, potřebujeme správné finanční nástroje. Ale to všechno musí uh, mít za cíl špičkovost v našem výzkumu. Můžeme zlepšit některé aspekty, například můžeme uh, změnit využívání strukturálních fondů, ale pokud se tento návrh objevuje zde, musíme být opatrní ve chvíli, kdy eh, hovoříme o územním chápání výzkumu. Pan Hökmark, eh, Děkuji, děkuji mnohokrát panu Odiumu za jeho zprávu, protože se zabývá problémy, které musíme řešit. Já bych chtěl hovořit o přidané hodnotě o které se v současné době hodně diskutuje. To je klíč pro naše diskuzi. E, co znamená tato přidaná hodnota? Někdy hovoříme o přidané hodnotě pouze ve chvíli, kdy přidáváme nějaké finanční zdroje k tomu, co investují členské státy nebo soukromé společnosti. A já si nemyslím, že to je skutečně ta přidaná hodnota, které můžeme dosáhnout. Domnívám se, že přidaná hodnota musí být e, špičková úroveň na evropské Eh, v Evropě. Musíme se snažit vytvořit eh, dynamickou a kreativní eh, sféru. A to je oblast, kam bychom měli investovat zdroje ze sedmého rámcového programu. Protože pokud to dělat Eh, nebudeme, v budoucnu to bude představovat problémy. Neměli bychom se tedy snažit dělat to, co dělají členské státy. Proto musíme být velice opatrní ve chvíli, kdy hovoříme o územních otázkách. Myslím si, že územní otázky by měly být řešeny v rámci strukturálních fondů a v rámci spolupráce eh, v sedmém rámcovém programu. Ale měli bychom podporovat eh, především společné výzkumné programy, které jsou špičkové. Podívejme se například na investice do technologických platform. Něco takového bude v budoucnu možné pouze prostřednictvím spolupráce. Náklady jsou tak obrovské, že žádný členský stát nebude schopen eh, tyto peníze investovat a eh, profitovat z toho. Bude tedy nutné investovat společně. Dále malý Curie zahrnuje také mobilitu. Prostřednictvím mobility vytváříme tento společný výzkumný prostor v Evropě. Eh, umožňuje to ale také využívat nejrůznějších konstelací ve výzkumu. Eh, to, tímto odpovídáme také na některé otázky týkající se zapojení žen do výzkumu. Mobilita představuje nové příležitosti. Pokud eh, chceme posílit mobilitu, možná by bylo možné Eh, umožňovat vědcům, aby se eh, pohybovali v rámci Evropské unie a přicházeli sami s přidanou hodnotou na místa, kde budou pracovat. A poslední bod zjednodušování. K tomu se znovu a znovu vracíme. Když se setkáváte s lidmi eh, v podnicích nebo na univerzitách, to je něco, s čím budou znovu a znovu přicházet. Uznávají, že dnes jsou věci jednodušší, než eh, byly v minulém rámcovém programu, ale stále ještě je třeba udělat mnoho věcí. Může to znít trochu ironicky, ale chtěl bych říci, že někdy eh, Máme univerzity, které existují už několik set let, možná pět set let. A jako, eh, vnímáme je jako organizace, eh, které jsou podezřelé a utečou s našimi penězi. A eh, to je podle mého názoru špatné. A možná bychom mohli hovořit o nějakém systému certifikace. Ne, nevím, jak je, ne, nechci použít žádnou univerzitu ze mé země, ale pokud Sorbona do EU určitě neuteče. Uh, a to samé platí pro Salamunku nebo uh, univerzity v Polsku. Nebo Skilda. A to je zkrátka skutečnost a my bychom se měli snažit jít dále, pokud jde o zjednodušování, protože to posílí mobilitu a dynamiku celého systému. Děkuji, pan Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat noriu prisidėti prie e, sveikinimų dėl šio. Mnohokrát děkuji. Chtěl bych e, také pogratulovat Dadi. Navrhl dobrý dokument. Tento dokument bude velice důležitý, až budeme hovořit o dalších cílech strategie EU 2020 nebo o energetických cílích. Zaznělo zde hodně věcí, já to nebudu opakovat. Chtěl bych jenom říci, že podporuji myšlenku zjednodušování administrativních postupů. Pokud takovéhoto zjednodušení v současné době nedosáhneme, potom eh, to, čeho dosáhneme, nebude odpovídat eh, tomu, co slibujeme. Myslím si, že by bylo dobré umožnit eh, podnikům, malým a středním podnikům, aby se zapojili do výzkumu. Nemají tak velké finanční možnosti, finanční zdroje. To je věc, nad kterou se musíme zamyslet a musíme poskytnout podmínky pro malé a střední podniky, aby se rozvíjely a aby přispívaly k vytváření přidané hodnoty v Evropě. Hovoříme zde o komplikovaných strukturách financování. V budoucnosti bychom se měli snažit podporovat různé finanční nástroje. Pokud jde o zapojení členských států do výzkumu, zpravodaj hovořil o územním principu v budoucnu. Já se domnívám, že to by mohlo být eh, jednou z částí řešení. Často eh, se nám nedaří využívat obrovského potenciálu, který existuje v členských státech a já se domnívám, že v budoucnu bychom se na to měli více soustředit. Zároveň bychom se měli více soustředit na zapojení mladých vědců. Ještě jednou bych chtěl poděkovat zpravodaji. Myslím si, že ta zpráva je velice vyrovnaná a bude užitečná pro nás všechny v budoucnosti. Děkuji. Ještě tři zájemci o slovo. Předpokládám, že pan Audi bude chtít také ještě hovořit, takže bych byl velice rád, kdybyste se snažili vyjadřovat stručně tak aby se všichni ještě dostali ke slovu. Nejprve má slovo pan Weber. Ano, nebudu opakovat to, co tady už skvěle vyjádřili předřečníci. Děkuji panu Odimu za jeho zprávu. Ocenil jsem především to, že tady se nevyhýbá problému organizace vědy, protože bojovat se zjednodušení a snižování byrokracie, tak eh, tady nejde jenom o to, že budeme vyhlašovat, jaký máme záměr, ale musíme říct, jakým způsobem to provedeme. A pravděpodobně potom to přinese určité eh, problémy v reformě struktury vědy. A měl by se změnit tady ten statut eh, rada, Evropská výzkumná rada. Výzkum v Evropě eh, jaksi pokulhává, nejenom, že jsme nedosáhli eh, toho cíle 3% z rozpočtu na vědu, ale máme tady asi jenom 1,5% a eh, rozdíl mezi námi a USA a některými azijskými zeměmi se stále zvětšuje a my jsme náš cíl Eh, zrealizovali ze 45%, zbývá nám 28 miliard eh, pro ty další roky a je to nedostatečné, takže nemůžeme tak pokračovat. K čemu to vede? Máme návrhy na stole, musíme je přeskoumat, musíme změnit statut Evropské výzkumné rady dnes je to agentura, která je čistě exekutivní, musí to být nezávislý právní eh, subjekt, tak jak to je to eh, zmíněno ve zprávě pana Iv Miniho, jak jsem zmínil už včera. A tato Evropská výzkumná rada musí mít skutečné rozhodovací pravomoci, musíme se postarat o to, aby byla přímo zodpovědná za, nejenom za vědeckou strategii, ale také za administrativní zprávu. Pouze tímto způsobem se nám podaří vyřešit problém zjednodušení a také boj proti byrokracii. Děkuji, slovo má pan Kančan. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Odimu za eh, zajímavou zprávu a já bych se zmínil o třech důležitých věcech. Za prvé eh, zjednodušení eh, a potom ty osvědčené postupy. To všechno už tady bylo zmíněno. Za druhé vědecká střediska, univerzity. Myslím si, že ty kroky, které tady budeme vést, musí být v souladu, musí to být vše dobře konzistentní, koncentrované, tak aby tady byla perfektní organizace a byl veden dobrý dialog mezi všemi jednotlivými složkami. Potom třetí velice důležitá věc, kterou zmínil, eh, nebo by měl kolega Ody zohlednit, a tady ta částka těch 28 nebo 29 miliard, to bychom mohli velice úspěšně použít eh, vytvořit tím skvělé výsledky, pokud to bude sladěno s tím obecným konceptem, který jinak uplatňujeme, tedy že nebudeme někomu jenom něco věnovat, ale chceme, aby to opravdu přineslo výsledky. Pokud ty projekty budou mít nějaký potenciál do budoucna, tak tím dokážeme i něco pohnout. A to musíme ještě víc zdůraznit, což uděláme tím, že ty projekty budou opravdu valorizovány efektivně. Bude to přínos soukromých organizací, podniků, to vše by potom mohlo celkově přinést opravdu velké finanční eh, přínosy a i jiné úspěchy. Konkurenceschopnost, hospodářská soutěž, pokud eh, to, to bude samoučelné, tak to bude na nic. Musí to být opravdu založeno na realitě, protože jinak je to strašně abstraktní. Teritorializace, ano, to je důležité. A v tom bychom tady měli pokračovat, o to tady jde. Paní Gutierrez Cortines. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero felicitar a Odi porque además... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla panu Odymu také srdečně poděkovat. Od, má opravdu velkou zodpovědnost ve své práci a já vím, že je to velký problém, protože má málo času a během má, když máte málo času, tak je těžké vše zvládnout. Chtěla bych zmínit několik věcí a chtěla bych se na tu věc podívat z trochu jiného úhlu. Myslím si, že existují určitá, určité signály nebo sdělení, která míří přímo k nám nebo která se týkají přímo nás. Včera Tady byl pan profesor, který hovořil o tom, že je nutné přeskoumat nástroje, které byly vytvořeny v předchozí etapě, eh, platforma a tak dále. A budoucí projekt by měl vycházet z toho, co jsme zjistili v minulosti. V rámci eh, RP7 jsme zjistili, že klasická spolupráce a některé věci fungovaly dobře protože se vycházelo třeba z nějaké tradice. Vědecká obec na to byla zvyklá, umí s tím nacházet, ale inovace, hledat inovace, to není hledat něco neznámého, ale závisí to na trhu. Ale trh nesmíme zaměňovat s určitými konkrétními podniky. Tedy pokud nechápeme, co vlastně je inovace, tak hrozí, že budeme podporovat pouze některé konkrétní podniky. Tady jde o odhalování něčeho nového. A já bych chtěla apelovat na to, aby tady byly poskytnuty specifické informace o tom, jak e, řešit tedy inovace, jak to s inovacemi funguje, potom teritorializace. Já si myslím, že to není správné slovo. Protože rada by potom mohla dospět k závěru, že ty peníze se zkrátka rozdělí na všechny, na každý region, každý region dostane určitou část, ale tím bychom právě ztratili špičkovost. Prioritou je špičková kvalita, to znamená, že nástroje tohoto programu musí být vynaloženy tak, abychom dosahovali té špičkové kvality. A konkurenceschopnost, další důležitá věc. Ty nástroje, které máme a nebyly dostatečně rozvinuty, to byly ty, které nepřinášely dobrý výsledek. Nebyly efektivní. Takže my bychom měli vysvat země, jednotlivé země, aby tady dosahovaly určité podmínky a že teprve potom dostanou finanční prostředky. Například univerzity mají eh, mít výzkumníky, kteří budou splňovat určité věci. Když je například někdo eh, ve Stanfordu, tak třeba chce cestovat do, do Evropy, ale potom se dobře neměří práce, kterou odvedl například právě ve Stanfordu a my bychom tady měli změnit přístup. Měli bychom uplatnit německý systém, to znamená, že se vlastně vychází z projektu. A určité procento by potom mělo být stanoveno pro ty projekty, které právě přispívají eh, k té špičkovosti. Jaká mají být kritéria pro špičkovost? Já si myslím, že tady bychom se mohli, mohli bychom eh, využít nějaké konzultace k tomu, co to vlastně znamená. My chceme přece rozvíjet evropské projekty, to je reference pro špičkovost, to je to, co chceme vlastně, kde chceme vybudovat tu špičkovost. A poslední věc, je tady určitá chyba ve sdělení. Objevuje se tady myšlenka vlajkových iniciativ a tak intenzivně se mluví o inovacích, že vlastně už ani nevíme, co to je. Potřebujeme tedy takové sdělení, eh, kde ten obecný směr bude zachován a bude to tam jasné, protože v tuto chvíli si vědci dělají velké starosti, protože sdělení o eh, vlajkových lodích je nejisté nebo nejasné. Teď by měla mít slovo komise, budete mít minutu a pan Ody bude mít také minutu. A ve 12 hodin 30 minut budeme muset naše jednání ukončit. Já nevím, jak to vyřešíme. Od počátku jsem vás na to upozorňoval, každý by měl být stručný, aby byl čas na ostatní, říká pan předseda. Komise. Souhlasíte, pane Ody? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se budu stručně soustředit na tři body. Za prvé, evropská přidaná hodnota. To bylo zmíněno jako klíčový koncept. Já bych vám chtěl říci, že e, to se diskutovalo v rámci zprávy pana Anneberga, ale také v rámci evaluace ex post po šestém rámcovém programu a pan Štamfl z Rakouska se snažil zabývat tímto konceptem, ale tento koncept není možné jasně měřit. Tyto dvě zprávy přišly se zásadními argumenty pro evropskou přidanou hodnotu rámcových programů. A další bod. A pan Ody položil otázku týkající se toho, co se stalo s průběžnou, průběžným hodnocením Euratomu. A program Euratom funguje na základě jiného, právní, jiného právního základu a také má jiný časový harmonogram. Eh, končí v roce 2011, ne v roce 2013. Průběžné hodnocení eh, programu Euratom bylo provedeno dříve, bylo dokončeno v lednu 2010 a toto průběžné hodnocení, eh, tomto hodnocení předsedal pan Mil, který byl Eh, předsedou eh, Českého průmyslového svazu. A poslední otázka, co komise dělá se zjištěními eh, zprávy pana Anáberga. Já bych vám chtěl sdělit, že ve sdělení máme seznam činností, které provádíme nebo které budeme provádět. Jedna samozřejmě v oblasti zjednodušování, dále v oblasti mezinárodní spolupráce. Tam probíhá přeskum toho, jak se soustředit na zásadní věci v této oblasti a v neposlední řadě další a výzva pro předkládání nabídek bude v červenci. Soustředíme se na ty velké výzvy a a soustředíme se také na strategii, na cíle strategie EU 2020, na ty vlajkové eh, lodi a na digitální agendu. Pan Ody. Um, já mám o dvě minuty navíc. Mohla by nám rada ještě říci během jedné minutky svůj názor, své stanovisko k tomu? Kann da jemand was erklären? Může k tomu někdo něco říci? Nikoli. Bohužel to není možné. Tomu, to opravdu lituji, protože rada tady opravdu měla vynikající příspěvek a bez členských států v této věci nepokročíme. Tedy nepokročíme bez rady. Budu velice stručný. Nejprve poděkuji kolegům eh, za slova chvály k mé zprávě. Eh, u té zprávy a vnímám, že to ještě není úplně dokonalé, ale děkuji tedy za tu pochvalu. Velmi zohledním všechny mm, poznámky, které tady byly řečeny o předané hodnotě Evropy, o teritorializaci a pochopil jsem, e, že e, tady není žádný právní základ pro výzkum obran, v oblasti obrany, a, ale pokud jde o tu teritorializaci, tak tady bych řekl, že my samozřejmě nechceme ubírat špičkovost těm velkým cílům, ale naopak bychom chtěli financovat velké evropské, tedy i světové infrastruktury a my potřebujeme tu špičkovou úroveň, ale jediná věc, kterou bych chtěl říct, je, že ty nové technologie informační nebo komunikační Eh, tak eh, musí samozřejmě usilovat o špičkovost, ale zároveň také o teritoriální spolupráci, tak aby tady byl eh, takový evropský celek nebo návaznost mezi jednotlivými teritorii, protože my máme všude geniální vědce Eh, závěrem bych jenom řekl, že čekám na vaše pozměňovací návrhy a navrhnu také všem zpravodajům ze všech eh, politických stran, eh, jaké jsou ty politické signály, které bychom tady chtěli vyslat. Já bych chtěla, aby se změnil, nebo nechci tady to revidovat nebo měnit název té zprávy, protože my tady nebudeme měnit nařízení, ale já bych zkrátka chtěl vyslat signál ke komisi, tak aby si v rámci tohoto pracovního programu uvědomila, že je potřeba přihlédnout k té analýze, která byla eh, provedena v minulosti. Mnohokrát děkuji. 22. je lhuta pro pozměvací návrhy. Děkuji všem kolegům a účastníkům, kteří zde ještě zůstali disciplinovaně. A možná budeme muset hovořit eh, o tom, že eh, někdo přijde, hovoří, dlouze hovoří, eh, potom odejde a ostatní na konci mají málo času. To budeme muset nějak vyřešit. Říkám to těm špatným, protože ti, kteří zde zůstali, těch se to netýká. Děkuji, uvidíme se ve tři hodiny.